Dear colleagues, we start today's session. Kolegové, začněme. Začneme hlasováním dnes. Máme pouze jediné eh, stanovisko Dereka Vona. Týká se Evropy úsporné vůči zdrojům. Ještě než se do toho pustíme, bych si chtěla ověřit, zda nám všechno funguje. Hlasovací tedy systém, prosím, kartičky do strojů. Takže to je zatím zkušební hlasování, abychom si ověřili, že všichni jste schopni hlasovat. Viktore, prosím, přesuňte se jinam. Ne, ne z místnosti, pouze na jinou židli. Ještě nám tady schází asi tři hlasy, zdá se. Dle stroje vidím 32 nebo 31 eh, kartiček ve stroji, ale jenom 30 hlasovalo, no ale začneme. První kompromis, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Eh, pětka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Osmička, kdo je pro? Kdo je pro osmičku? Proti? To si ověříme. Pozměňující návrh číslo 8. Oh, ah, no. Maybe you put the wrong card. Možná jste si špatně tu kartičku dal do toho stroje. Diskuse mimo mikrofon. No, but, uh, but his card is not working, so that's why I'm... It's fine? Yeah. Yes, Victor, you... Somebody voted for you. Okay, so it's... it's... Někdo za vás hlasoval. Takže jednohlasně jsme to přijali. Kolegové, kolegové, my jsme hlasovali o osmičce a bylo to půl na půl zhruba, takže to bylo nakonec přijeto. Nemusíme už to opakovat. Devítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zman, zami, eh, zamítnuta. Desítka, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuta. Jedenáctka pro? Proti? Zdrželi se zamítnuta. Dvanáctka pro? Proti? zdrželi se, zamítnuta. Kompromis 2, kde pro? Proti, zdrželi se, přijat. 30 kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 16 kde pro, proti, to si u, šest, u 16 si to ověřujeme tímto. Uzavírám hlasování přijato. 22 13. 17. Kde pro? Proti? Ověříme si 17. Přijat. 18 k 15. 19. Kde pro? Proti? Zdrželi se to teda nevím, u devatenáctky si to ověříme. Uzavírám hlasování a bylo to zamítnuto 18 hlasy. Kompromis 3, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. 24. Pro, pro proti, zdrželi se, zamítnuta. 29. Kdo je pro, proti, Přijat. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 44. kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 45. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 46. kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 47. Pro? Proti? zdrželi se přijat, 48 kde pro, proti, zdrželi se zamítnout, 51 kde pro, proti, zdrželi se přijat, 52 pro, proti, zdrželi se přijat, 53, tady máme oddělené hlasování. První část jde pro, proti, zdrželi se přijat, eh, druhá část jde pro, proti, to si myslím, že je zamítnuto, ale raději si to ověříme. Zahajuji hlasování. A zamítnuto 19 hlasy ke 14. 54, kde je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 56, to je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 57, kde je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 58, kde je pro? Proti zdrželi se přijat. No a hlasujeme o celé zprávě elektronicky. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Uzavírám hlasování a jednohlasně přijata. Ano, jednohlasně. Výborně. Vážení kolegové, Uh, tak, vážení kolegové, si vzpomenete, že včera jsme se dohodli, že budeme pokračovat hned od začátku tím, že budeme pokračovat diskusi o novém balíčku eh, toho eh, regulatorního rámce a já vám ve zkratce připomenu, jak probíhala diskuse na pracovní skupině, kde byli přítomni eh, většina tedy zpravodajů i koordinátorů na ní byla. No a v souladu s rozhodnutím ehm, výboru SIS eh, v říjnu budeme využívat této pracovní skupiny co by koordinátora celého vyjednávacího postupu, že využijeme platformy této skupiny, že se budou konat právě zasedání nebo schůzky koordinátorů, protože jsme se dohodli, že u těchto vyjednávání jsou koordinace velice nutné, potřebné, protože tam je silné propojení mezi tou obecnou, tím obecným nařízením a nařízeními, jež se týkají jednotlivých fondů. Takže tam bude muset být vyvinuto obrovské eh, takové koordinační úsilí. My jsme s tím všichni souhlasili, no a to bude taková vhodná platforma. Rovněž jsme se dohodli, že ji budeme využívat k dodatečným zasedáním, abychom si případně nechali něco vysvětlit, jak radou, tak komisí, ale samozřejmě veškerá rozhodnutí, veškeré diskuse, které se budou muset konat na půdě tohoto výboru regi, tak se zde konat budou. Dohodli jsme se, že e, zasedání se bude konat nejméně jednou za dva měsíce o všech těchto nových nařízeních a rovněž z pohledu lhůt. Tam jsme došli k závěru, že jelikož je cílem jak naším, tak Rady a komise vše dokončit do konce příštího roku, tedy do konce roku 2012, a zároveň zdůrazňujeme propojení našeho regulačního rámce. Zejména ne, Lambert tady nebyl, ale přesně on to říkal totéž, co Konstance. Totiž, že ta obecná finanční nařízení, které se týká celého postupu, že se vším musíme zabývat horizontálním způsobem. Takže to byla jedna věc, na které jsme se shodli a rovněž, že budeme úzce spolupracovat s jinými výbory, kterých se týkají ty jiné fondy, tedy zejména s výborem pro zaměstnanost a pro rozpočtovou kontrolu. Stále ještě hledáme ten optimální právní formát, zejména pro spolupráci s výborem pro rozpočtovou kontrolu. Rovněž jsem zde navrhla, aby další návrhy zpráv a obecná diskuse, která z nich eh, bude tedy vyvěrat mezi zpravodaji, se může konat na jaře. Možná duben je měsíc, kde bychom se mohli zaměřit na to, zacílit, ale nemůžeme zatím rozhodnout, že uvidíme, jak horká bude ta diskuse. Takže takto to vypadalo. Na tom jsme se v rámci pracovní skupiny dohodli. A moje žádost na vás, jako na výbor, spočívá v tom, že často se stane, že budeme muset se obracet na výbor a chceme se na vás spolehnout. A nyní se vracíme ke včerejší diskusi. Prosím dva spoluzpravodaje k obecné směrnici. Zda mají nějaké komentáře nebo reakce na tu včerejší diskusi. Pokud ne, tak ne. A pokud ano, tak prosím, Lambere, máš slovo. Thank you, thank you very much. Eh, děkuji mnohokrát. Eh, včera jsme se dověděli nové informace, ale večer jich nakonec bylo tolik, že jsme si museli říkat, které, které vlastně jsou klíčové. Eh, včera jsme Eh, pracovali s 11 body v materiálu. Je to neformální pracovní eh, materiál a my bychom se o některých těch bodech chtěli zmínit. Já mám pocit, že to je první diskuse, o které se teď jednalo, pokud jde o tento proces. A my jsme zaregistrovali úplně odlišné a alarmující body, na kterých bychom měli pracovat. Máme zde takový rozumný eh, rámec a myslím, že bychom tímto směrem se měli ubírat. A e, vy jako předsedkyně byste nám možná měla dát možnost jako výboru, abychom ještě diskutovali o řadě hlavních bodů, protože některé ty body jsou tak vysoko, bych řekl, když hovoříme například o podmíněnosti, my tohle to všechno známe, známe návrhy, ale jsou věci, o kterých lze rozhodnout eh, později, protože jsou eh, v politice danou makropodmíněností, eh, krizí eura a tak dále. Takže není možno rozhodnout tady v krátkodobé, z krátkodobého hlediska. Ale každopádně potřebujeme flexibilitu a například v těch kontraktech, ve smlouvách o partnerství a o tom jsme diskutovali včera. A možná příště bychom mohli vybrat čtyři body, které vám sdělíme, na které bychom se zaměřili a mohli bychom od nich, o nich eh, podrobně jednat. Takže ten takže výbor by je v podstatě schválil. Protože eh, my jsme tohleto eh, Eh, už do jisté míry dělali, ale nakonec jsme zjistili, že je tolik změn, které vyplývají z práce různých politických skupin, že vlastně eh, nikdy eh, to není hotové a nejsme schopni, nebyli bychom schopni to udělat v časovém rámci stanoveném předsedkyni. A my jako parlament víme, že je Poznaní první ministerská konference a víme, že taky rada krok za krokem pracuje na částech tohoto nařízení, tak jak my jsme to navrhli. Takže tato informace, nebo tyto informace, zda některé myšlenky stále ještě existují, nebo zda v radě byly zamítnuty eh, nebo změněny, tak to všechno bychom potřebovali vědět. A jak předsedkyně informovala o pracovní skupině, tak ta pracovní skupina nepřevezme veškerou odpovědnost, kterou má náš výbor za tuto věc, ale Eh, tak to by to mohlo pokračovat. Takže je to opravdu eh, zajímavá věc. My eh, budeme mít další věci, které nám sdělí kolegové o fondech. A já se k tomu tak, a také vyjádřím a příště by se k tomu všichni můžeme vyjádřit. Konstanc je zpravodaj a pak je spolu zpravodaj Takže Konstanc Grel je tedy spravodajkou a e, ona e, dobře stanovala e, tu, tu cestu, má určité <laughs> stanovisko. A pak jako spolu spravodaj, já třeba ne ve všem s ní souhlasím. Dobře, pokud jsou si stěžujete, tak musíme přestat, ale nikdo vás nejmenoval spolu s pravodajem, takže nevím, o čem mluvíte. Doufám, že se můžeme dohodnout, že na prosincové schůzi, která bude těsně před Vánocemi, ale doufám, že eh, členové přijdou, budeme moci hovořit o eh, třech, čtyřech bodech, jako je koncentrace nebo ty par- smlouvy o partnerství. Prostě budeme hovořit o konkrétních věcech, ale bude to fungovat, pokud zpravodajové za jednotlivé nebo pro jednotlivé for- fondy E, budou spolupracovat, protože ono to musí být i v jednotlivých e, nařízeních týkajících se fondů, čili vy tam musíte přinést své myšlenky, e, mm, protože toto je obecné nařízení. Čili vy musíte být taky připraveni na tuto diskusi z hlediska vašich vlastních regulačních nástrojů. Takže buďte prosím na to připraveni a můžete navrhnout ty konkrétní body, protože to je obecné nařízení a vybereme si tři, čtyři body konkrétně, o kterých budeme diskutovat. A nyní přejdeme k další zpráce a začneme panem Olbrichtem navrhuji 20 minut na celé nařízení. A tedy eh, navrhuji, aby zpravodajové představili zprávy a potom stínoví zpravodajové se budou moci k tomu vyjádřit. Takže začneme eh, Janem a eh, to myslím, že tím nej, nejlépe stráví, tak to nej, nejefektivněji využijeme čas. Yeah the real challenge is that there are the same elements in all the regulations. Eh, jsou zde eh, některé prvky. Eh, nebudeme objasňovat prvky ty obecné, ale jsou problémy i v dalších nařízeních. Já chci se zmínit o některých prvcích. Včera jsem neměl příležitost se účastnit té diskuse obecné, ale mám určité myšlenky. Je zde první myšlenka. Uh, na komisi, pro komisi jako autora tohoto dokumentu, jaké jsou cíle. Je to něco, co je pevně dané, anebo můžeme měnit text nařízení, protože jestli je pevný a e, jestli je překlad 2020, e, tak s tím budeme pracovat, protože e, dopady na RDF e, e, e, by byly další, protože my máme investiční priority a investiční priority odrážejí tematické cíle. Takže máme ty své investiční cíle. Dále ty je to propojené na další nařízení a proto je to tak složité máme seznam, který je srozumitelný a zároveň nesrozumitelný. Nechci zacházet do detailů, ale eh, potřeb, máme zde podporu od ADF. A teď to pozitivní bychom měli podporovat a to negativní nikoliv. A to negativní je zcela konkrétní. Je to například eh, nukleární eh, energie, ale taky tabákové výrobky. Rád bych se zeptal, proč tabák? Proč máme ten tabák na seznamu? Eh, proč by to neměla být výroba něčeho jiného, třeba eh, banánů. Já teď čertuji samozřejmě, ale je tabák jediným eh, typem výrobku, které chceme mít vyloučeny, protože máme několik regionů v Evropě, pro které je produkce do no, pěstování tabáku velmi podstatná. Ne. A tak tedy tady máme to, co je eh, přijatelné a to, co je nepřijatelné. A eh, dopady, jak víte, eh, je poplatek, který se bere z toho obecného, protože se bude aplikovat pouze na ty tři a potom je velmi zajímavé to, to zajímavá ta volba 80% pro nejvyspělejší regiony. A e, zpravodajka a, a, a slíbila, e, že e, nebude takto přidělovat a najednou tady máme 80% pro nejvyspělejší a 20% pro zbytek. Takže tady máme určitý problém a mělo by se, ty tematické cíle by se měly objasnit, protože Máme otázku, zda tedy budeme přidělovat nebo ne. E, to je skutečně problém. E, máme zde velmi silnou městskou dimenzi. Takže e, tato dimenze je ale stejně zajímavá jako nejasná. A zase je to problém těch smluv o partnerství, protože státy, eh, ale na to bychom se měli zaměřit, protože státy je začínají teď připravovat. Jo. A včera, protože eh, jsme, včera jsme o tom hovořili a ve vašem textu Konstanc a Lambert eh, jsme hovořili o spojení mezi, nebo o, o, o propojení mezi E, komisí a státy, ale to jsou čistě, ty partnerské smlouvy jsou čistě e, národní. E, v těch partnerských smlouvách bychom měli mít seznam, stát, seznam měst, které integrovaly tu takzvanou městskou akci. A komise může říct třeba 20, dobře, tak to může platit pro Německo, ale co Lucembursko. Takže tam bude seznam měst a potom bych vám navrhoval, abyste si ten text eh, přečetli, protože když to vezmeme do slova, tak vidíte, že členské státy si vybírají určité funkční oblasti a my to nazýváme integrované urvání frakce. A z toho vyplývá potom strategie. Takže připravují integrovanou strategii a tu, když mají, tak připraví integrované městské akce. A pak tady s tou další prvky, ten jeden další se nazývá investiční teritoriální iniciativa a to je těch slavných 5%. Takže těch 5 se zdá, že dá, jde na integrovanou městskou akci a znamená to, že to jde pro, na ten eh, seznam, na, na ta města, která jsou na seznamu, čili těch pět měst. A tato města budou přítomna v té takzvané městské platformě. Takže jsou to eh, eh, jediná města v Evropě, takže se můžeme ptát, která města budou na tom seznamu. Takže to je eh, v ADF. Takže musíme se tázat komise. Co komise tímto návrhem míní? Protože je logicky budován, ale v Evropě symbolicky budeme říkat, je těch 5% pouze pro integrovaná města. Je to, eh, je to pilotní projekt? Co to je? Takže toto je třeba objasnit. A máme čas to udělat a musíme zjistit, co je také zatím. Eh, co tím myslím? Pokud máme myšlenku, že budeme mít pilotní projekt pro určitá města, která máme na seznamu, a pro těch 5% budeme mít speciální metodiku, tak je to logické. Ale co tím tedy komise opravdu myslí? Pak tady máme seznam ukazatelů, který je velmi důležitý taky. A to je taky, eh, ten má dopad na investiční, eh, mám, protože máme cíle, priority a pak ukazatele. Ty ukazatele jsou v příloze. Můžeme měnit taky ty ukazatele Můžeme navrhnout jiné ukazatele, můžeme je měnit, stejně jako text nařízení, nebo je to věc, kterou eh, komise bude analyzovat a je to pro nás jenom informace. Je to právnický text, takže když to schrnu, tak eh, pokud jde o tematické cíle, je to právně právní text, nebo to je pro informaci a je to příloha právního, cíl, eh, eh, právního textu. Eh, co s těmi partnerskými smlouvami? To je absolutně zásadní. A pokud jde o fond na regionálního rozvoje, tak zde to, ty výdaje na něj jsou absolutně zásadní. A proč právě tabák se zde zmiňuje? Co je zvláštního na tabákové výrobě v rámci Fondu pro regionální rozvoj. Hned už za chvilinku končím. A dále to přidělování, ta městská dimenze a indikátory. Takže to jsem chtěl říci nyní. Ta myšlenka je důležité, ale není možné pracovat na této jedné myšlence bez eh, kontextu a bez obecného rámce. Eh, my tady máme dál ESF, a teď jsem stále ještě optimistický, protože Fond regionálního rozvoje je flexibilní. Ale pak tady máme těch slavných 80% nebo 50% a o, tom e, se, o to se bude bojovat. E, zda to bude 50, 60, e, takže když komise přiděluje peníze, bude velmi obtížné nějakým způsobem to vybojovat. Děkuji, Jane, a vyzval bych Nikolase Martince, zástupce ředitele, potom Viktor Boštinaro a Nikolaj, my bychom eh, rádi slyšeli eh, reakci na pochybnosti a na otázky. A Jana, já bych ráda řekla, že my v Evropském parlamentu můžeme měnit eh, všechno, kromě regulačních konstatování. Čili můžeme měnit úplně všechno, ale naše úloha nespočívá jenom v tom, že něco chceme eh, po, pochopit a e, ptát se, ale můžeme cokoliv měnit. Děkuji, paní předsedkyně. E, někdy to ani nejsou otázky, je to spíš takové propagat. Chtěl jsem tě trochu provokovat. Já vás znám, takže to tak chápu. Takže Viktor Boštěneru, Fond soudržnosti. To provokativ. Ano, já nevím, zda je to tedy ažán provokat nebo provokatér jako takový. Já navážu na to, co řekl pan Olbricht. Tady zdá se, že existuje názor, že politika soudržnosti, že se s ní zachází nebo se stává tou hlavní pákou pro eh, strategii Evropy 2020. V těch dokumentech, v, té, v těch informacích od komise se zdá, že se najednou má politika soudržnosti zvrátit tak, aby byla tedy už jiná a nová ve srovnání s tím, jak byla původně koncipována. Za druhé, makroekonomická stabilita. Zdá se, že včera, už se o tom Konstance zmínila, ale i naše skupina a i mnozí kolegové z různých politických frakcí zamítají ten námět, že ta makroekonomická podmíněnost by tam v rámci té soudržnosti měla být číslo 3. Rád bych vás vyzval, abyste zvážili, zda, když si dáte tu výkonnostní rezervu plus ten strop plus to Connecting Europe, ten miliard eur. Když to tam všechno dáte, tak v praxi ten fond soudržnosti a ta politika soudržnosti stále ještě obsahuje mnohem menší finanční prostředky, mnohem nižší, takže na to nezapomínejme. A za poslední. Aktiv přenesené pravomoci, vy víte, pan Martin to ví, na radě se o tom hovoří. Tam velice silně se ozývá hlas proti příliš velkému počtu aktů v přenesené pravomoci, kterými se pak čistě bude zabývat jenom komise. A to musíme zmínit, protože to frustruje nejen parlament, ale dokonce i radu, jak víte. A nyní už zpátky k tomu fondu soudržnosti. Já se soustředím na třech záležitostech. Za prvé, tam se tý, to týká té facility Connecting Europe. V současné době už by měla být ta Connecting Europe téměř e, rovna. 68 na soudržnost, 50, 40 tedy na Connecting Europe. Ale proč dostáváme e, tento dokument od komise, který stále ještě je natolik vágní, že tam nic tedy důsledného, žádné vysvětlení ne, nevidíme, nečteme? V čem spočívá filozofie. Například sdílené řízení toho fondu soudržnosti a centralizované řízení eh, toho Connecting Europe. A to je přece určitý střed. A za druhé, je velice důležité si uvědomit, že musíme znát kritéria. Jak si můžeme například nejdříve vybrat 10 miliard z členského státu, na ten centralizovaný management a pak rozhodnout až o těch nejlepších projektech, které by měly být implementovány. Kde? Ono je evidentní, že to se bude týkat více ročenských států, ale na základě jakých kritérií se pak bude to prioritní téma e, vybírat? Pokud to nebudeme vědět, tak bude jeden boj v parlamentu, další v radě, no a to přece je, není v souladu s našimi cíly. A za e, další co subdodavatele? Tam jsou obrovské částky ve hře a je evidentní, že může dojít k problému a je důležité vyhnout se dodatečným nějakým zklamáním a tomu, že bychom nakonec se neshodli. A já doufám, že poté, co si vyslechnou ty informace, možná, když tady strávíme hodinu, a k tomu tématu právě Connecting Europe, že možná se ta situace stane jasnější. Číslo dvě. Možnost fondu soudržnosti využít jej na hrazení znečištění. Když tedy eh, se nepodaří velkoplošně implementovat ten princip znečišťující subjekt platí. Já jsem v zásadě pro, ale v praxi vám můžu říct, pane Martine, Zatím nemáme jasnou odpověď eh, ohledně kritérií, tak jak to vypadá eh, v současné době. Například máme dopadovou, bez dopadové studie o životním prostředí, ani strategické dopadové studie. Je jasné, že oni ani nejsou objektivní, neutrální a je jasné, že my nemůžeme tuto možnost připustit. Vzpomeňte si, v Maďarsku když tam soukromá firma způsobila obrovské znečištění, tak vláda 500 milionů eur vyměřila um, trest pokutu. Ale tady je důležité zabránit vůbec tomu znečišťovateli, aby znečistil a aby potom dokonce vyvázel, aniž by to uhradil, tu nápravu. Tedy, protože Eh, on musí nejen tedy postupovat obezřetně, aby nedocházelo ke znečištění, ale pak on musí zaplatit i za ty negativní dopady. Eh, nevím, proč bychom my neměli tedy investovat hlavně do prevence. A poslední věc. To se týká té možnosti přístupu k fondům soudržnosti na tu energetickou úspornost v bytovém sektoru. V současné nařízení říká, že e, to je Fond pro regionální rozvoj, který se tím zabývá. Ale když navíc uvažujeme o klimatických změnách už teď, o energetické účinnosti, která zpřístupňuje energii lidem, kteří obrovsky už nesou na svých bedrech tu krizi tady bychom mysleli zvážit, že to by mělo být nejen přátelské vůči životnímu prostředí, energeticky úsporné, ale i mělo by to snižovat spíše by se měla eh, snižovat eh, míra obnovitelné energie v těch cílech Evropy 2020. To jsou tedy ty hlavní obavy. A určitě jich bude víc, i ti, s nimiž se hovořil, většina mých kolegů sdílí mé, starost, mé obavy a myslím, že bude více. Ale když budeme úce spolupracovat jak mezi politickými frakcemi, tak i s komisí a s radou, tak doufejme, že se vyhneme takovýmto krvavým bitvám o tomto dokumentu. Děkuji velice, Viktore. A nyní Rika Manen, prosím. Děkuji. Já se pustím přímo do, té evropské, do toho evropského nařízení. Tam, jak víme, už existuje poměrně standardní právní akt, takže spíše pár obecných úvah. Eh, k tomu nařízení s ním přišla komise asi před měsícem. Jak víme, vnitřní trh chceme zlepšit fungování, chceme zlepšit konkurenceschopnost a víme, že ty výzvy, eh, kterým musíme čelit, jsou rovněž důležité v té oblasti a obtížné. A například eh, to jsou přeshraniční záležitosti, jak státu, tak regionu. A důležité je, aby ta územní spolupráce se týkala celého území EU a že celé to nařízení by se měl o to opírat. Ale co se dělá pro zajištění optimálních eh, fondů, aby ten rozpočet pro územní spolupráci mohl pomoct? Tam se to má zejména soustředit na ty okrajové regiony, ty příhraniční regiony, eh, to eh, pak například využívání nemocnic přeshraničně, péče o životní prostředí, služby, průmysl, obchod, funkčnost, doprava a tak dále všechny tyto záležitosti jsou velice silně tedy vyjádřeny v tom nařízení. Takže to je důležité. Taky A rovněž v tom posledním víceletém rámci už se to projevilo. Jelikož každé příhraniční oblast má jiné potřeby, a její místní situace je odlišná, takže je to vše rozděleno do tří programů, ta územní spolupráce. E, přeshraniční, e, národní a meziregionální spolupráce. Nejdříve pár slov k té spolupráci přeshraniční. E, Evropská unie finančně podporuje regiony, ale i místní samozprávy na každé straně hranic, například Německo, a infrastrukturní programy mezi těmito zeměmi. Je pravda, že téměř všechny unijní hranice jsou pokryty s jsou pokryty právě těmito programy eh, přeshraniční spolupráce. Eh, nejstarší ta část eh, právě je přeshraniční a proto tam už je ustálená rozpočtová politika, a rovněž i zde v rámci nového víceletého finančního rámce komise přichází s určitým návrhem. Pak ta druhá část té spolupráce je transnárodní což je například eh, koordinace eh, finančního, eh, finanční podpory Eh, mezi státy, regiony a tak dále, například v oblasti Balckého moře. A v současném období máme takových 13 území, které spolupracují v té transnárodní spolupráci. A pak ta nejmenší část. To je ta meziregionální spolupráce, to jsou ty programy, kde si mějí sdílat eh, doporučené postupy, inovace, um, a tak dále, vyměňovat si zkušenosti. A co je takovou specifikou, je, že všechny evropské země se toho účastní. Například i Německo a Norsko tedy a Švýcarsko jsou součástí tedy. To jsou země Evropského hospodářského prostoru. A co přesně se změní s tím novým nařízením, pokud tedy uspěje návrh komise a stane se eh, legislativním aktem? Takže pár bodů k tomu. Za prvé, Evropská unie bude potřebovat programové partnery, aby se eh, přesněji rozhodla a mm, dohodla na tom, které programy finančně podpoří a dohodla se na cílech. Takže velice podobně, jako jsme tady slyšeli například o e, tom fondu e, rozvoje e, venkova, tak to bude vypadat i tady. Jsou tady rovněž i ukazatele, jež budou poměřovat výsledky. Ty projekty rovněž musí vyhovovat a být způsobilé z pohledu priorit a rovněž ty regiony musí být způsobilé a musí tam být plněny ukazatele šetření energii a obnovitelných zdrojů a rovněž eh, je to vše provázáno s cíly Evropy 2020 a to si myslím, že je jak užitečné, tak důležité právě v těch eh, programech. Druhá věc. Legislativa rovněž má za úkol podpořit eh, takovou spolupráci více zemí a bylo to zjednodušeno, aby byly zjednodušené administrativní postupy i pro ty programové manažery. A tady se domnívám, že to je důležitá součást eh, těchto eh, nových koncepcí, protože i v těch eh, programech Fondu pro regionální rozvoj tam bylo mnoho takových překážek administrativních a je dobré, když se stanou takové přístupnější. A dále bude větší flexibilita, eh, aby mohly tyto fondy fungovat i mimo Evropskou unii, ale musí vždy přísně vyhovět eh, spolupráci a zlepšení v evropském hospodářském eh, prostoru. Ale pokud tam budou zapojeni partneři, tedy komerčního rázu, tak není jasné, kde bude spočívat právní odpovědnost, pokud oni se nevyvážou ze svých povinností. A pak další věc, kterou já velice podporuji, to je ta e, plošná 15% sazba u těch e, programů EDC, což e, vlastně se týká technické pomoci a je to důležité, je to vlastně jedním způsobem ze způsobu, jak máme snižovat eh, byrokracii v těchto programech. Můžeme tedy. Takže to jsou první reakce, první zpětná vazba. Eh, ty byly spíš pozitivní. Eh, lidé mají pocit, že je to hodnotný návrh a rovněž se snaží tedy držet se pravidel eh, současného velice toho finančního rámce, ale samozřejmě ta nová nařízení eh, jsou důležité i tím, že tam dochází ke zjednodušení. A pak pár záležitostí, již bych se ráda dotkla, která v tom nařízení jasné nejsou. Za prvé bych ráda se zmínila o otázce různých témat Eh, které mohou programy volit. Tam je jedenáct těch tematických okruhů, jak u těch eh, nadnárodních, tak i přeshraničních a lze se rozhodnout pro čtyři z těchto jedenácti. A to vlastně je provázáno právě s Evropou 2020, což je dobré, ale otázka zní, co se stane, pokud se některé z těch témat vůbec neobjeví, pokud si je někdo nezvolí vůbec povede to k problémům. A dále potřebujeme i jasno v tom, co ta témata vlastně v praxi znamenají. A pak ta makrostrategie u těch regionů. Přesná úloha je velice nejasná v této legislativě, protože ty články hovoří o těch programech, které mají vzít v úvahu makrostrategii a i v celém programu, ale problém spočívá v tom, že ta programová oblast a oblast té makrostrategie se nikoli nutně překrývají. A pak finanční zdroje pro tyto makroregiony, to je v tom nařízení dobře vystiženo, a můj názor zní, nemělo by se tady vytvářet eh, zvláštní rozpočtovou linii, takže v tom smyslu je to eh, v tom nařízení dobře vyjadřeno. Ale já si myslím, že ty diskuse vedeny budou a i to se musí ještě dále vyjasnit. A pak poslední věc mé strany, která se týká těch programů ENBI a to si myslím, že to propojení s tím nástrojem pro evropské sousedství, že to je eh, v tom nařízení nejasné. A my už jsme se tou otázkou zabývali na podzim s polským předsednictvím. A to se musí rovněž vyjasnit, jak je možné i ty programy sousedské spolupráce takovými přístupnějšími s nimi jsou problémy a měli bychom využít i toho nařízení, aby se tam situace vylepšila. Zlepšila. Takže to jsou takové obecné první připomínky a ráda si vyslechnu vaše komentáře, projednám to s vámi a samozřejmě, když mluvíme o té spolupráci, tam to musíme propojit i s tím ERDF, protože to se tam úzce vlastně váže. Máme ještě dvě. Celena Maria Irigor. So uh, Máme ještě dva kolegové, které se, kteří se hlásili o slovo. Děkuji, paní převodičanco. Um, ehm, grenzüberschreitende Děkuji, paní předsedkyně. Přeshraniční. Děkuji, přeshraniční spolupráce. Ale to je Němec. Bericht, nämlich um die EVTZ-Verordnung. V mé zprávě to rovněž bylo tématem, eh, ta reakce na to nařízení, totiž modifikace stávající eh, právní úpravy stávajícího nařízení. A toto nové rozšíření toho stávajícího nařízení a to, že se tam víceméně k tomu připojí ty šest těch šest zpráv k té politice soudržnosti má určité charakteristické rysy, které se tím, kterými se tímto odlišuje od těch ostatních nařízení. Čili na rozdíl od těch ostatních nenahrazuje žádné nařízení, ten nový návrh toho nařízení se sice e, rozšiřuje, modifikuje, ale zároveň staví jakoby na bedrech těch ostatních a v určitém smyslu tedy e, to zlepšuje a to nařízení, eh, které už máme, existuje od roku 2006 a dává možnost propojit se s právním subjektem přeshraničně a cílem tehdy bylo, abychom podpořili meziregionální, transnacionální a přeshraniční spolupráci, ulehčili to těm zemím, které takto spolupracovat chtějí, omezit obtížné rysy jakékoliv jiné územní spolupráce, které vznikají například na základě rozlídílných právních řádů v různých členských státech a tak dále. Takže eh, tato, toto nové nařízení o tom balíčku, trošku s tím souvisí, ale není vždy odvislé od těch fondů, od těch eh, peněz. Mělo by být spíš právním rámcem pro přeshraniční spolupráci a to se i děje a to nařízení tam nabídne ještě dokonce i širší platformu a zároveň se snaží podpořit politiky u těch regionů, které chtějí přeshraničně spolupracovat a které to chtějí uvádět do praxe. Já se domnívám, že v nejbližších týdnech a měsících, když se budeme zabývat konkrétními nařízeními, že budeme mít dost času se eh, ponořit do jednotlivých návrhů a rovněž i do toho. Ale každopádně pár, je tady zcela zásadních změn ve srovnání s těmi jinými nařízeními. Například v tom novém návrhu, když hovoříme o e, zakládání a e, povolování e, těch e, jednotek, například e, pokud někdo nereaguje do 6 měsíců, tak to je považováno nařízení za e, povolené automaticky a to doufám, že nebude docházet do nějak, k nějakým konfliktům. A doufám, že e, naopak vznikne větší právní jistota. Pak ještě musí povolovat e, informační systém, a vše musí být upřesněno. Spektrum aktivit pro te, ty evropsky propojená území bude zpřístupněna všem a už ne jako dosud e, to řízení bude e, jakoby roztříštěno. Takže tím je možné e, přispět strategie 2020, ale rovněž makroregionálních nařízení. Takže tady hovoříme o Evropském seskupení pro územní spolupráci ESUS. A díky tomu návrhu e, nařízení budeme mít lepší postup o řízení, protože to si zvládne tím pádem e, ten to subjekt sám a, zapr- a poprvé v historii je umožněna doslova jako rovnocené partnery e, zavádět i regiony z území, jež neleží e, v Evropské unii právě v rámci těch přeshraničních kontaktů a to budou vlastně regiony, které jsou na okraji Evropské unie a které ať už nějakým způsobem automaticky nebo dobrovolně se přihlásí, aby tedy spolupracovali, případně museli spolupracovat. A nyní e, pojištění hmotné odpovědnosti, to je něco, co vždy členské státy e, hovořily o tom, které jim brání v tom, využívat více kontaktů s komerčními partnery a tady jsou určité nabídky v tom novém nařízení. Já se domnívám, že eh, se jedná o důležitý nástroj eh, tím, že bude zjednodušená územní spolupráce, tedy pro budoucnou spolupráci, a je možné institucionalizovat tuto územní spolupráci díky tomu i nyní tam je taková výhoda v tom, že to původní nařízení bylo schváleno v roce 2006, ale než to všechno bylo ratifikováno členskými státy, než to vůbec mohlo vejít v platnost, tak to trvalo celé dlouhé roky což znamenalo, že určité regiony, které chtěly spolupracovat v rámci ESUS, tak museli nejdříve vyčkat a nyní se zdá, že se jedná o určitý národní model, ale už od roku 2006 se zavázali, nebo vzniklo 23 eh, takovýchto seskupení pro územní spolupráci. Od té doby se chystají další a všichni doufají, že ta modifikovaná verze toho návrhu opravdu vstoupí v platnost a proto my jsme v pracovní skupině včera i se zpravodajem probírali to, že samozřejmě samozřejmě chceme souznít u toho zacházení toho součas, s tím současným návrhem obecně, ale tak, jak už jsem řekl, to nařízení se vlastně netýká přímo e, peněz, ten ESUS, čili nezasahuje do víceletého finančního rámce. Spíš skýtá takový právní rámec pro teritoriální spolupráci. Takže tady bych chtěl apelovat, že eh, pokud se například zjistí, že nemáme zatím jasno o finančním vybavení té politiky soudržnosti, že by to nemělo bránit v tom schválit ESUS dříve než ostatní, tím bychom pomohli těm regionům, které už se snaží spolupracovat na základě toho nařízení, případně které chtějí využít rychle a v nejbližší době právě eh, formátu ESUS, abychom jim dali tu možnost, aby jim dali, abychom jim dali náskok už v tomto rozpočtovém období, tak abychom v době, kdy už ta ostatní nařízení vstoupí v platnost, mohli jim umožnit plně. Now I'd like to give the floor to... Eh, děkuji a nyní bych rád dal slovo paní Marie Irien. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já eh, zareaguji na to, co, o co žádala paní Hybner. Budu hovořit velmi stručně. Já bych se chtěla zmínit především o Evropském sociálním fondu. Kromě toho, že očekáváme rozvoj společných ustanovení která se schválí ve společném strategickém rámci. Ráda bych eh, zúraznila čtyři body. Za prvé, nutnost, aby to bylo plně koherentní se strategií EU 2020 a s hlavními cíly a myslím, že proto je potřebná větší flexibilita v tematické koncentraci, abychom vzali v úvahu specifiky regionu. Dále mám, musíme dát eh, prioritu Evropskému sociálnímu fondu, aby Eh, byla kvalifikovaná a dobrá pracovní místa, zaměřit se na mladé nezaměstnané, na osoby, které jsou vyloučené, anebo které, u kterých je riziko, že budou sociálně vyloučené, eh, moderní formy práce a moderní vzdělávání a snížit eh, vysoké míry dětí, které, no, vysoké procento dětí, které nemá úspěch ve škole. Dále vyrovnat příležitosti mužů a žen a zaměřit se na na nediskriminaci těch nejchudších a nej, z, z nejvýhodnějších, kterými jsou Romové. Dále minimální kvóty pro Evropský sociální fond podle regionu 20 5 pro regiony konvergence, 20 28 eh, eh, pro eh, přechodu a pro konkurenční regiony 58. A dále proto, aby se dosáhlo společně, to všechno, aby se dosáhlo společných cílů v rámci Evropa 2020 stanovíme minimální kvóty na zajištění synergie fondů a, a e, to umožní e, z, e, poten, dát větší sílu různým místům a dát a, a vedení na lokální úrovni a rovněž nevládním organizacím. Takže to je všechno, nebudu se šířej roz, rozhovořovat o Evropském sociálním fondu a dalších fondech. Děkuji a nyní bych rád dal slovo panu Nikolasi Martenovi. Thank you very much, Chair. Děkuji, pane předsedo. A děkuji za to, že jste mi dali možnost se účastnit této první diskuse o balíčku ve vašem výboru. Dovolte mi, abych se vrátil k hlavním tématům, která zazněla dnes ráno. Možná začnu tím, co je obsaženo v návrhu komise a týká se to těch urbáních nebo míst, městských záležitostí, jak se o tom zmiňoval pan Olbricht a e, co znamená tento konkrétní návrh. Myslím si, že důležité v první míře je pochopit e, speciální, ta, ta, ta zvláštní ustanovení, která máme ve nařízení týkající se udržitelného městského vývoje, e, kde stanovujeme minimální minimální 5 alokace. E, určitě bychom se na to neměli dívat jako e, celkovou investici, která jde do měst. Víme, že e, měst ta města se zaměřuje více investic, jednak Fond pro, pro eh, regionální rozvoj, eh, dále eh, a další formy výzkum a vývoj sociální začlenění a tak dále. Čili je spousta fondů, různé financování, které jde do měst. Ale zaměření zde je jiný je, zde chceme, aby bychom zde chceme zviditelnit a podpořit určité věci ve městech prostřednictvím integrovaného přístupu a pomocí udržitelného městského vývoje. Tím, že se stanovuje určité procento, chceme zatlačit na členské státy, aby identifikovali, eh, pro která města může být tento přístup smysluplný. plný Čili je to eh, jakýsi driver, eh, který nám podle skutečnosti umožňuje eh, udělat něco prospěšného nejenom pro města, ale i pro regiony, které je obklopují. Takže je to cíl Eh, ale ne, nechce, nechceme tím říct, že musíte investovat 5% nebo musíte utratit 5%, ale je to určitý proces, který je takto eh, v takovémto rámci. Inte, eh, zaměřuje se tento cíl na integraci investic z různých oblastí a dává možnost městům, aby stanovovali a účastnili se strategií, které se vyvíjejí. Při vytvoření městské rozvojové platformy, která zahrnuje města eh, určená členskými státy, ve kterých se bude implementovat tato strategie a která vytvoří síť, aby se vyměňovala zkušenosti a podporovala nejlepší praxi, tak tento fakt dává komisi možnost dále motivovat a podporovat tento proces. A pak je tady ještě třetí ehm, prvek v této iniciativě, to je určité financování, určité množství prostředků eh, komise, které se mohou použít na pilotní nebo experimentální akce. Znamená to tedy, že komise může zaujmout takový přístup, že vybere a určí zajímavé myšlenky a e, umožní je realizovat ve městech, která používají strategický přístup k udržitelnému rozvoji. Takže my si myslíme, že tento strategický přístup překlenuje eh, tu mezeru, kterou tady máme a že je to významná iniciativa pro města. Myslíme si, že eh, to, ta, to, tu mezeru, která zde je, velmi dobře zaplní. Eh, dále, jaké jsou myšlenky toho nařízení? Možná je důležité začít tím, že řekneme, jaké je propojení mezi nařízeními konkrétními a e, obecnými ustanoveními. E, vidíme to na příkladech, kde se snažíme e, zajistit investice pro prior, do priorit Evropa 2010 a potom obecné věci. A potom tyto specifické investice se převádějí e, do specifických priorit, protože my chceme mít konkrétní na míru stanovené priority, podle kterých se budou využívat nebo na kterých se budou účastnit jednotlivé fondy. Ale musíme vidět jako celek toto všechno, abychom viděli, co zatím je a z čeho to vychází. A to tež platí o ukazatelích. Ukazatele jsou specifické podle fondu, eh, protože mají smysl eh, pro konkrétní investice z různých fondů, například fond pro eh, Evropský fond eh, rozvoje. A jde o posílení a zjednodušení procesu. Eh, eh, proto, abychom mohli monitorovat a kontrolovat, co bylo pomocí fondů dosaženo. To znamená zlepšit politiku při využívání fondů a zjednodušitý. Je e, omezené množství společných ukazatelů, to jsou povinné ukazatele, které členské státy musí používat. A kromě toho máme systém, který je tedy, no, máme tím systém, který je jednoduchý a kromě toho máme systém, který je celoevropský a umožňuje nám zjistit, e, čeho bylo dosaženo a jaké jsou výsledky toho, co bylo dosaženo čili je to operativní přístup a myslíme si, že to není nic, co bylo eh, nějak vycucáno z prstu, vychází to z konkrétních zkušeností v kontextu hodnotící sítě, kterou už máme spolu s dalšími s členskými státy. Pak je zde otázka eh, výluk máme určité prvky, které jsou vyloučeny. My v tom nařízení eh, pro rozvoj máme v eh, eh, seznam. Samozřejmě máme zde vyloučení z provozu nebo elektrických, nukleárních elektráren, jaderných elektráren a pak tady máme taky tabákové výrobky. My chceme být konzistentní, nechceme nekonzistentnosti, takže tím eh, nechceme říci, že by se mohlo investovat třeba do tabákového průmyslu, když zároveň máme eh, koncepci eh, zdraví, protože se snažíme tedy tímto způsobem se zaměřit také na zdravotní problémy, které vyplývají z kouření a z e, užívání tabáku. Takže proto to komise dala do návrhu a pak zde jsou ještě některé další prvky, které ujasňují například, že ty fondy se nemají používat pro financování firm, které mají potíže. K otázce partnerských smluv, kdo mají být ti partneři. Tak jak jsem včera říkal, jeden z prvků kterých se, které, které jsme snažili dosáhnout těch obecných ustanoveních eh, všeobecného eh, předpisu, jsme chtěli, abychom měli koncept partnerství na národní úrovni. To existuje, vždycky se to uznávalo a je jasné, že je třeba eh, do těchto programů zapojit partnery na národní úrovni. Ale zároveň je zde potřeba toto posílit a zajistit, aby nejlepší praxe z různých zemí se rozšířila do všech členských států a proto je proto mechanismus, který se předpokládá, že se stane jakýmsi etickým kodexem a bude se realizovat prostřednictvím aktů přenesené pravomoci. Takže eh, eh, při, eh, při, při přípravě eh, partnerských smluv se bude eh, vycházet tedy z, ze státní zprávy na jedné straně a eh, na, budou zde, z, budou zde z, nebo budou se účastnit i nejrůznější organizace a úrovně v daném státě. Nechceme v tomto smyslu být v žádném případě preskriptivní, protože je to věc, o které se bude rozhodovat v tomto rámci na národní úrovni. Ale prostřednictvím tohoto nebo pomocí tohoto etického kodexu budeme mít eh, nástroj, Eh, který se bude moci používat v konzultačních procesech a bude se moci používat k rozlišení jednotlivých aktérů, například jakou roli hrají regionální zprávy nebo občanská společnost. Takže to je tedy, to jsou věci, které děláme a na které je třeba se zaměřit, protože členské státy nám říkají, jaké procesy se uskuteční, eh, když se předloží partner partnerská smlouva. A pár slov k tematické koncentraci, protože to je důležité téma, o kterém se hovořilo včera odpoledne. A zde si myslím, že vycházíme a myslím, že toto, s tímto se všichni souhlasí, že vycházíme z toho, že chceme, eh, abychom byli, aby to bylo efektivnější a aby dopad byl větší. A za druhé je nutné eh, rozliš, diferencovat eh, dosažení cílů prostřednictvím fondů, protože například Evropský sociální fond se zaměřuje na čtyři základní oblasti, eh, zatímco fond rozvoje na všech jedenáct cílů. Takže tady je rozdíl. A dále přístup, který přijímáme pro Evropský Eh, fond rozvoje eh, se soustředuje nikoliv na eh, priority, investiční priority, ale na rozvoj, na úroveň rozvoje. Jsou tři klíčové cíle a ty jsou velmi důležité. To, na tom se všichni eh, shodli, protože je to propojeno na eh, Evropu 2020. Závěry rady byly eh, schváleny jako klíčové oblasti, obnovitelná energie, udržitelnost, to všechno je ve středu naší pozornosti při dosahování cílů 2020 a zaměřuje se na to taky růst a tvorba pracovních míst. Takže e, toto všechno se e, zde stanoví pro eh, regiony eh, rozvojo, rozvojo, rozvojové a regiony, které jsou eh, v přechodném období. Pro ty jsou zde konkrétní cíle, jsou zde určitá procenta a klíčové jich je zde 20 na energetickou účinnost a to je kritická oblast proto, abychom splnili závazky, které Evropská unie přijala, pokud jde o cíle týkající se energetické energetické účinnosti a obnovitelné energie. A teď jsme svědky toho, a, e, nebo to, to na, na co teď se zaměřujeme a na co se zaměřují členské státy, je konkrétní implementace. A diskutuje se o tom, zda e, existují nějaké anomálie v určitých regionech. A to musíme sledovat nemá cenu eh, diskutovat jenom na velmi obecné úrovni, zda toto procento je stanoveno správně, nebo že by to mělo být jiné procento. Je to prostě obecný mechanismus, eh, který eh, může vést nebo může nefungovat v některých anomálních oblastech. A tohle to všechno vychází z pečlivého zkoumání všech mechanismů, které máme. To samozřejmě eh, koncentrace sníží flexibilitu, ale nemůže ji snížit tak, aby to mělo negativní důsledky. Je třeba, aby to bylo vyrovnané. A my se soustředujeme na to, abychom zjistili, že se prokáží určité anomálie a v tom případě bych se na, bychom se na to museli podívat znovu. A teď možná pár slov ještě o tom nástroji Connecting Europe. V návrhu komise se snažíme poskytnout ustanovení na propojení politiky soudržnosti, fondu soudržnosti a nástroje Connecting Europe. A klíčový je tady eh, mechanismus na přesun 10 miliard eh, fondů z toho mechanismu soudržnosti. A e, to tedy se musí provést. A samozřejmě e, to bude velmi, důleži, bude velmi důležitá paralelní diskuse o Connecting Europe Facility a o politice soudržnosti, proto abychom zajistili propojení Eh, mechanismů, eh, které budou konzistentní. Předpokládá se, že budeme mít flexibilitu. Eh, pro největš, proto největší prioritu mají projekty, které vycházejí ze zemí soudržnosti, které dostanou těch 10 miliard v tom procesu převodu a v tomto rámci se také stanoví eh, cíle v rámci Connecting Europe a vyberou se nejdůležitější projekty, které budou realizovatelné v rámci toho nástroje Connecting Europe. Takže jak, tak, jak pokračuje diskuse o Connecting Europe, tak vidíme, že se prokazuje, že tenhle ten eh, mechanismus bude dobře v praxi fungovat. Ale ta myšlenka, která eh, zatím vším je, je zaměřit se na celý blok financování, na klíčových infrastruktur a tak, aby se eh, zajistilo lépe, že se to realizuje eh, dobře a že se realizuje všechno, co lze realizovat v rámci politiky souraž, soudržnosti. Takže samozřejmě jsou velké projekty, které se v rámci této politiky budou realizovat. Členské státy v rámci svých, své Eh, hlavní struktury eh, budou eh, nebo vyberou to, co se může financovat v rámci Connecting Europe a dále stanoví, co, jaké budou ty hlavní projekty, které se budou financovat v rámci politiky soudržnosti. A pokud jde o energetickou efektivnost a stavebnictví. Zde se používají různé fondy. Fond soudržnosti má svůj vlastní, tedy záměr, používá se na eh, dopravu se, se zaměřením na eh, transevropské sítě a infrastrukturu v oblasti životního prostředí a eh, snažíme se toto zaměření udržet. Návrh komise tedy z tohoto východiska vychází. A efektivnost bytů a efektivnost, energetická efektivnost se dá dále ještě využívat. Dělali jsme vlastní analýzu, která nám ukazuje, že ty fondy jsou vyvážené. Ovšem samozřejmě si uvědomujeme, že v některých členských státech je to problém ale riziko otevírání fondu soudržnosti hrozí, je spočívá v tom, eh, že se nedosáhne investic z z, že nebude investováno ze fondu soudržnosti to, co z něj investováno má být. A teď jenom pár připomínek eh, k nařízení ETC. Eh, komise předpokládá nárůst eh, financování, protože eh, územní spolupráce je velmi důležitá v rámci politiky soudržnosti a myslíme si, že to je, že proto je důležité, abychom měli nařízení pro ETC, e protože to je opravdu velmi důležitá záležitost a protože nám umožní Eh, vytvořit jasná pravidla a pro eh, realizaci. A je zde eh, řada prvků, kterými můžeme, je, které nám umožní je snáze realizovat. Je propojení mezi hlavními programy a teritoriální spoluprací Vychází to z partnerských programů, kde se vždycky hovoří o prioritách, takže tím motivujeme členských států, aby měli celkovou vizi o tom, jak použijí jednotlivé fondy. Pak zde máme strategii makroregionů. Také chceme propojit eh, tu, to, tu návaznost na makroregionální strategii. Zde jsou také partnerské smlouvy, které eh, stanoví eh, priority. Eh, tyto makropriority se objevují v ETC i v mainstreamu a v ETC máme priority, které umožňují financování z transnacionálních programů. Uh, Eh, ve prospěch eh, rozvoje eh, makroregionů. Takže tady je toto zvláštní propojení na makroregionální strategii. A myslíme, pane předsedo, že tím jsem pokryl všechna hlavní témata. Děkuji vám. Děkuji za tyto odpovědi a nyní nastal čas na dotazy členů našeho výboru kolega De Angelis jako první. Prosím. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych předložil úvahu, pokud jde o nařízení o spolupráci. Myslím si, že to je velice důležitý nástroj, především pro růst a vývoj. Mám pocit, že první cíl je posílení teritoriální spolupráce. Také se domnívám, že toto nařízení má následovat další cíl maximální spolupráce mezi jednotlivými zeměmi. Teritoriální spolupráce je často nástrojem, který nám umožňuje skoncovat s problémem, kterým se setkává nějaký region či stát, a který nemůže být vyřešen jenom regionální či eh, státní pomocí. Prosto musíme rozšířit tuto spolupráci a nejosvědčenější postupy, což obsahuje nejenom akce, ale také investice. A více než toto všechno, podle mého názoru, díky vhodnému využití těchto zdrojů potřebujeme podporovat cíle růstu a zaměstnanosti. Myslím si, že je zcela zásadní, aby v našem novém programu jsme dospěli ke specifičtějšímu, ke specifičtější dohodě, pokud jde o našich financích. Nejprve musíme zcela jasně stanovit cíle a jakmile budeme mít jasné cíle, jasně definované, pak musíme řešit eh, evropské priority a musíme propojit eh, vše se strategiemi, které byly předloženy nejenom regionem, ale také členskými státy. A to vše vyžaduje vyšší koordinaci a také lepší integrace mezi regionálními a integračními programy. A na závěr je tady ještě podle mého názoru velice důležitý bod zjednodušení. Musíme zjednodušit a urychlit vše a spružnit eh, veškerou naši činnost. To jsou hlavní cíle. A také snížit administrativní zátěž v našich programech a v projektech. Domnívám se, že potřebujeme administrativu, která by dokázala umět využívat své fondy. Veřejnou zprávu, která by byla spojencem podniků i občanů. A to musí být náš cíl díky zjednodušení. Kromě různých rezerv, musíme hovořit o číslech později, musíme také vědět, jaké jsou vhodné výdaje. Musíme správně využívat naše zdroje. A tyto zdroje by měly být eh, zacíleny na kvalifikované projekty a musíme usnadnit přístup k těmto financím. Děkuji. Děkuji, Francesco. Tady vidíte nahoře novou tvář. Já nechci předstírat, že jsem paní Hübnerová, ale chci tady trochu pomoct a zastoupit. A mám tu nepříjemnou povinnost vám sdělit, že už chci uzavřít seznam řečníků na dnešek. Mám tady ještě nového řečníka. Máme už pouhých 20 minut čas a proto bych vás chtěla všechny poprosit, abyste se omezili na dvě minuty u svých příspěvků. A nyní jsem já na řadě. Ono to není fér, samozřejmě. Ono je to bohužel shoda okolností, že jsem zrovna v předsednické židli, ale tak já se tedy přeskočím a prosím paní Ernst. To byla rychlost. Já jako stínová zpravodajka bych za naši politickou skupinu ráda zde předeslala pár věcí. A ještě u té tematické eh, soustředěnosti, na to bych chtěla navázat. Mě tady neuspokojila slova pana Martina jak to tedy zdůvodňujete, to soustředování těch tématických okruhů. Podívejte se například na ty eh, rozvinuté regiony a ty přechodné, kde 80% těch prostředků, to je 9, 103, 4, to má být hm, tak vynaloženo. A pak tady ještě se hovoří o těch 20%. Ono není to jasný, proč se to některých tematických okruhů netýká, proč nemají být tak významné. Takže já se tážu, buď máme tematické cíle, nebo nemáme. Ony už i tak ty tematické cíle jsou omezeny. Nevím, proč se to má dále zužovat ještě tím způsobem vynakládání těch financí. Ono to tím vlastně ještě dál narušujete tu váhu. My například v Německu máme tak extrémně rozdílné regiony, nejen z hlediska um, vyvinutosti, ale i z hlediska infrastruktury. A to, že jim dále ještě začínáte házet klacky pod nohy, tak to ještě dále vlastně povede k složitosti. Takže chci, aby si to promyslel, proč je to nezbytné. A pak tady, no, když se podíváme na ty ukazatele, um, ochrana životního prostředí by měla být eh, prioritou. A tady nevím u té dopravy. Zda je to v pořádku, ono je to kvantitativně jenom uvedeno, ale nebylo by důležité, abychom tam zavedli pár kvalitativních eh, kritérií? Já vím, že se to nedá propracovat do podrobností, ale například se tady říká pouze tolik a tolik kilometrů nových dálnic nebo silnic. To podle mě nestačí ve smyslu těch cílů, které mají prakticky tedy přidat tu hodnotu Evropě. A pak ta městská dimenze. Děkuji za to vysvětlení. To bylo pro mě důležité, protože já jsem rovněž nechápala, o co tam jde. Samozřejmě, že se tím skýtají otázky, zda to, co je zde upraveno, stačí. Zda se by nemělo dále specifikovat právě v tom smyslu, jak jste to vysvětlil vy. Děkuji. Kdybych se opravdu všichni řečníci drželi eh, takové délky svého projevu, tak by to bylo skvělé. Lamberte, máš slovo. Um, ano, já budu hovořit jenom minutu. Ani nevyužiji plně čas, který jste mi udělali. První můj bod se týká eh, teritoriální spolupráce a správně tady hovoříme o propojení mezi politikou sousedství a pak, když mám dobré informace, komise ve své zprávě, o které se bude hlasovat v prosinci, přebírá naše návrhy ve stanovisku paní Bovenské. Což znamená, že vyžadujeme, abychom znovu přemýšleli o finančních eh, stránkách a vůbec o celé zprávě, která eh, se objevuje v přeshraničním programu politiky sousedství, jestli jsem to dobře pochopil. Eh, v AFETu je k tomu pozitivní stanovisko, takže je to e, stanovisko k věci samotné a e, e, musíme tímto směrem naše fondy spravovat a orientovat. Jde o zcela, o, o, jde, jde o tedy jasně přeshraniční přístup. Druhé, druhé stanovisko, druhý, druhá připomínka partnerské smlouvy. To je velice zajímavé. Jsem velice rád, že jsem zde vyslechl eh, všechny informace na toto téma. Především se to týká partnerů v členských státech, a na této úrovni bychom měli celou záležitost připravit a budeme-li otázku řešit dobře. Nesmíme to propojit s diskuzí, nesmíme to zaměnit eh, s makroekonomickou podmíněností. Kdybychom to udělali, tak bychom vytvořili napětí mezi členskými státy a Evropskou unii. A to si myslím, že by se stát nemělo. Bez toho se domnívám, že se eh, pustíme do zcela politické diskuze, čistě politické diskuze a budou tu různé členské státy, které eh, předloží své stanovisko v rámci krize oproti Sixpack. Takže čím více sleduju zblízka tuto politiku, tím lepší. Děkuji. Pan Ramon Nenecku. Am să mă refer uh, mai întâi la raportul domnului O. Děkuji, dovolte, abych se zmínila o zprávě pana Olbrechta na začátek. A posléze se chci zmínit o tom, co řekl pan Martin. Nikdy jsem nespochybnila dobré úmysly komise, pokud jde o projekt městského rozvoje a projektu 20 měst, ale chtěla bych říci, že musíme dát velký pozor, aby tento projekt, který je většinou kvalitní, protože vlastně generuje další rozvoj, je důležité, aby tyto projekty byly zakořeněny do reality a odpovídaly potřebám míst a e, obcí. Myslím si, že bychom pomí- měli pomýšlet na to, jak tato platforma nebo jak probíhá volba těchto jednotlivých měst. To procento, 5%, možná není lepší metoda, kterou bychom měli používat. Měli bychom mít seznam městských zón a nejenom měst, protože tam jenom 20 měst. A měli bychom tam mít samozřejmě daleko větší počet měst. Další aspekt, o kterém bych se ráda zmínila. Návrh komise to znamená, společnost, která má více než 50 eh, zaměstnanců, by neměla využívat eh, evropské fondy pro jiné cíle než eh, vývoj a výzkum. Ale znovu opakuji, musíme se podívat na realitu. Když umožníme malým a středním podnikům totež jako velké podniky mít přístup k evropským fondům, pak to bude situace win-win, že na tom vydělá každý. A e, pokud je o tento bod, pokud je o tento aspekt, bychom měli předložit návrh, který by lépe zohledňoval realitu. A nyní, pokud je o fond soudržnosti, tady máme problém s touto makroekonomickou podmíněností, protože neexistuje propojení mezi neúspěchem státu na makroekonomické úrovni a jeho politikou územního rozvoje. Také se musíme podívat, jak se podíváme na to, eh, na Connecting Europe. Pochopili jsme, že velký, velká částka z Fondu soudržnosti bude eh, převedena k této facility a musíme se podívat, jak stát pronajímá tyto nebo poskytuje tyto eh, prostředky pro financování určitých projektů. Samozřejmě ten projekt musí být ten nejlepší, ale my musíme zvolit nejlepší možnost, jak eh, zohlednit příspěvek každého státu. Děkuji. Vielen Dank, Herr Alfonsi. Děkuji, pan Alfonsi, prosím. Merci, madame la présidente. Eh, Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych pohovořit o teritoriální spolupráci. A především jde o to, jak se díváme na eh, námořní hranice. Spolupráce eh, na, NUC, na úrovni NUC 3 když se podíváme na ostrovy, jako je Korzika a Sardínie, tak se nemůžeme eh, zaměřit té spolupráci jenom na sever jedné a dru- jednoho a, a jich druhého ostrova. Když se podíváme na přístav Bastia, tady jsme v omezení, které není rozumné a um, omezíme to na 150 kilometrů a spolupráce s balárami například. který bychom mohli mít spolupráci v oblasti cestovního ruchu, protože Tady máme společné body, Baleáry jsou více než 500 kilometrů od Korziky, tak tady nemůžeme spolupracovat. Tady opravdu máme přístup, který je zcela kontinentální a nezohledňuje námořní prostory. Stejným způsobem, když máme tady námořní hranici, nemůžeme mít spolupráci mezi Valencií například a italskou a italským regionem. Mohli bychom přesto tady mít velice užitečnou spolupráci a toto nařízení to znemožňuje, protože tady je limitativní eh, hranice a proto tedy bychom měli mít výjimku pro všechny ostrovy abychom překonali tyto námořní hranice, protože to jsou projekty, které mají jinou povahu. A nyní, pokud je o makroregiony, jsme spokojeni, eh, že komise z toho udělala nástroj pro doprovázení teritoriální spolupráce a bez společného pohledu na zónu tak ten makroregion nemá právo být kdekoliv, ale vidíme, že jsou zóny v Evropě, kde mm, mm, tady máme místa, která jsou odsouzena k tomu, aby žili z výměn. Potřebujeme k tomu soudržnost a myslím, že bychom eh, makroregionální politice měli věnovat větší pozornost. posud děkuji. Eh, Frau Lukačev. Paní Lukačevská, prosím. Eh, děkuji bardzo. Já... Děkuji. Já mám dvě připomínky. Jedna se týká Evropského fondu regionálního rozvoje a pak otázky vyloučení podpory určitých projektů. A tady navážu na eh, to, co říkal pan Olbricht. Já pocházím z regionu, kde se právě tabák pracuje a to dost velkoplošně. A já chápu, co říká pan Martin, že tedy se nemůže spolufinancovat eh, zpracovatelský průmysl, eh, v tom odvětví, které jde proti politice ochrany zdraví. Ale pokud bychom se pak zamysleli přísně na tou zdravotní politikou, tak by pak musely být vyloučeny ještě další věci, kromě těch čtyř bodů, například um, zavádění eh, alkoholických nápojů, výroba eh, těch takzvaných fast foodů, ehm, a prodej a obrat. Takže já nevím, proč tady zrovna jenom ten tabák se stal tím eh, obětním beránkem a ne to ostatní, co rovněž lidem škodí. Druhá moje připomínka, ta se týká Evropského sociálního fondu. Tady si uvědomujeme tu důležitou úlohu toho fondu v oblasti zvyšování například zaměstnanosti, zejména mezi mladými lidmi. A tady taková obecná poznámka, právě ty záležitosti, jež se týkají nezaměstnanosti mládeže, ty jsou zde e, příliš obecně předestřeny a příliš obecně konstatovány. Například, co máme chápat pod, co si máme představit pod pojmem aktivní integrace. Takže když se tady hovoří integrace marginalizovaných eh, společenství, jako například Romů, já to nechápu, proč se tam například nezmiňuje právě v tomto bodu um, imigrační, eh, tedy kruhy imigranti, přistěhovalci. A pak vysoká kvalita eh, služeb, například zdravotní péče. Když se hovoří eh, kvalitní služby zdravotní péče, tak to víme, že to nebude nic levného, že to naopak bude něco dost drahého. Já tady mám mnoho poznámek. Tady se hovoří um, protěžování rovnosti žen a mužů, například podpora rovnosti žen a mužů. A já nechápu, proč se tam nehovoří zrušování těch uh, nerovností v oblasti platů mezi ženami a muži. To se neustále objevuje jak v komisi, tak v parlamentu a přitom to tady není. A pak ještě další věc, já se omlouvám, obecná záležitost, efektivita využívání e, regionálního fondu, Fondu pro regionální rozvoj. Část například těch školení, která se v současné době provádějí, v praxi neumožňují nezaměstnaným vrátit se na pracovní trh, protože ti lidé se tam neučí nic konkrétního. Nemají eh, díky tomu kurzu, díky tomu školení žádné nové dovednosti, které jim umožní se vrátit na pracovní trh. Spíš si někdo očkrtává, statisticky to vypadá hezky, ono se ta školení provádějí, peníze se utratí, ale přitom ten efekt snižování nezaměstnanosti se nedostavuje a tady si myslím, že bychom se na to měli soustředit, že by se neměla tato školení, ty kurzy povolovat, pokud eh, to k ničemu nevede. Děkuji, pan Termopilos. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω και εγώ για αυτό τον κανονισμό, τον 1084 κάθετος 2006, ότι είναι ένας μικρός já eh, jsem chtěla zdůraznit, že eh, toto nařízení ve ale yes. Eh, Takže tady se jedná o nové nařízení. Tam komise navrhuje určitá zlepšení efektivity a změna uskutečňování politiky soudržnosti, ale to, že se bude financování spíše združovat a soustředovat na méně priorit, které budou přímo provázány s Evropou 2020, anebo to, že budeme se soustředovat na výsledky a na podporu rozvoje, tak abychom dosáhli těch společně ustanovených cílů a že budou zjednodušeny eh, postupy. To jsou vše takové hlavní prvky eh, tohoto návrhu a my jako zelení se zejména snažíme soustředit, jak víte všichni, na ten aspekt těch obnovitelných energií a boj s klimatickými změnami. Trvale udržitelný rozvoj, ale rovněž i předcházení rizikům. Ta eh, preventivní politika je přece lepší prevence než léčba když už se něco stane, tak bývá pozdě ale tady představitel komise hovořil o tom 7, principu 7 plus 1, což znamená, že ten projekt se dá uskutečnit účinněji, pokud se bere v úvahu i nějaké náléhavé záležitosti, které se objeví a evropská dopravní síť, mořská infrastruktura ochrana biodiverzity, tedy všechny ty prvky, které my jsme v rámci toho nařízení navrhli. Stojí za to se rovněž zmínit, že možnost financovat těch oblastí Natura 2020 eh, byly rovněž zahrnuty v různých zemích. Doposud nebylo dost nástrojů pro financování těchto oblasti. Děkuji. Já jsem tedy poslední řečnící před eh, zpravodajem. Tady musím zdůraznit, že já nehovřím za sebe, ale za paní Westphal, která sice je v místnosti, ale dnes není schopna řeči, nemá hlas, může pouze eh, naslouchat a ona se na mě obrátila, abych já tady jasně něco vyjádřila. Naše politická skupina je zcela v souhlasu, tedy souhlasí s návrhem komise, totiž, že bychom se měli soustředit na určité priority pouze, takže to je jasné. Nechceme, aby se eh, hovořilo, e, aby se tedy rozsévalo ty peníze všude a pak by ta účinnost nebyla měřitelná. Ale zároveň by museli mít regiony možnost si trochu volit podle vlastních potřeb. A například e, regiony, jež jsou postiženy demografickým vývojem, samozřejmě budou mít jiné priority než region, ve kterém se demografické změny zatím až tak neprojeví. Takže ještě jednou se musíme podívat na ta seskupení, zda odpovídají těm cílům, které má celá Evropská unie. Zda tedy e, k tomu přispíváme, anebo zda by to mohlo vést k nějakým nesprávným vývojovým trendům. Co pro nás připadá jako taková obtíž, je, že regiony, jež jsou rozvinutější, už nesmějí z toho ufinancovávat infrastrukturní záležitosti. Tady se domníváme, že u těch regionů přece jen je potřeba rozvoje infrastruktury a plošný zákaz takového opatření nebo kroku neodpovídá našim prioritám. K tomu městskému rozvoji. Tam rovněž je pár otazníků a ty už se ozvaly zde i v diskusi, ne? Na vše bylo odpovězeno. Já bych tady pouze k tomu dodala, že 20 měst zná náčenskou zemi. Pro Lucembursko to bude asi fajn, ale v Německu to samozřejmě způsobí problém. Mně připadá, že ta stará komunitární iniciativa OBEM by mě... že by musela být znovu oživená tato iniciativa a když pak máme v jedné spolkové zemi a můžeme podpořit pouze jediné město a pak ještě to bude vše upraveno na základě smlouvy s členským státy a ne regionem, tak to jde proti, proti proti duchu regionální politiky. A pokud řekneme, že to pak je v rozhodovací pravomoci členských států a kromě se ještě může eh, dělat více, kromě rozvoje konkrétních měst, to si myslím, že jsme nepojali správně, tomu pak vůbec nedojde. Tady potřebujeme více flexibility už na samém začátku v tom nařízení. To se dá sice nějakým způsobem provázat s prioritami, ale tady s panem Olbrichtem to ještě zkusíme propracovat. Takže to jsem hovořila, co by paní Westfal. A nyní ještě předám slovo Marii velice krátce jako zpravodajce. Gracias, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se jenom telegraficky čtyři pozorování k tomu, co říkal zástupce komise. Chci připom... Eh, eh, nemám, eh, nemáme selektivní paměť a máme sociální a ekonomickou konvergenci, které Evropa dosáhla. Chceme být efektivní a nemůžeme ztratit ze zřetelu re, reálné zaměření. Regionální politika, to je daleko víc než tohleto. Dále eliminovat makroekonomickou kondicionalitu. Ta kondicionalita spojená s ekonomickou ekonomickou vládou se nikdy nesmí projevovat sankcemi v politice soudržnosti, protože by to byla dvojí sankce pro stát. Za prvé by přišel o fondy a za druhé by musel platit to, co už e, přislíbil dále e, zavedení e, rezervy na efektivnost, rezervy na konkurence, schopnost. Myslíme, že e, v tomto případě se tím poškozují efektivní efektivní, se poškozuje efektivní motivace a že taky mám velkou starost, pokud jde o tu kondicionalitu ex ante a ex post, protože tak, jak komise to říká, je to nadbytečné. Děkuji. Vielen Dank. Äh, ganz kurz, Frau Manner. Děkuji. Ještě paní Manner, úplně krátce. Minutku vám dám. Thank you very much, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Jenom velmi stručně pár připomínek. Děkuji za zpětnou vazbu a za připomínky. V první řadě pan De Angelis Velmi souhlasím s tím, co jste říkal. Samozřejmě musíme posílit eh, tohleto nařízení, pokud jde o eh, zaměstnanost, jak jste říkal, a o koordinaci s dalšími politikami. Eh, zjednodušení, to je velmi důležité. Otázka snížení veřejné zprávy to je taky velmi důležité, s tím souhlasíme. Lambert van Nistelrooy se zmínil o propojení s politikou sousedství. Myslím si, že je velmi eh, důležité ček, nečekat na to, až eh, komise přijde 5. Eh, nebo 6. s něčím. Já budu velmi úzce spolupracovat s nimi a pokusíme se eh, tyto programy zjednodušit a dosáhnout lepší spolupráce. Myslím, že pomocí nařízení ETC eh, e se nám to podaří. A potom připomínky k tomu, co říkal pan Alfonsi. Velmi dobře znám tyhle ty problematické diskuse těch 150 kilometrů vzdálenosti a také už jsem o tom hovořila se mnoha lidmi, včetně poslanců Evropského parlamentu. Je to významný eh, aspekt, pokud jde o makroregiony nejsem expert, takže bych s vámi ráda eh, na těchto otázkách makroregionálních s vámi eh, spolupracovala, eh, tak aby makroregiony byly jasnější, protože si myslím, že můžeme eh, mít něco eh, lepšího, než co navrhuje komise a že i zde mohou být partnerské smlouvy. Děkuji, už tady nevidím, že by se někdo hlásil. Já bych ráda přece jen poprosila ty zpravodaje, kteří se přesto chtějí ještě přihlásit, aby se uvolili promluvit až na dalším zasedání. Ono za tu jednu minutu se stojí tak až tolik nestihne. A ráda bych opravdu dala tu možnost a i v té rozpravě je to, um, se s tím počítá tedy, abychom se věnovali trochu uh, tomu nástroji Connecting Europe, tady panu řediteli, také uh, z generálního ředitelství MOVE, aby tedy odpověděl na ty otázky, jež se tady objevily a vůbec to uvedl. A ještě okamžiček, Jane, Omlouvám se, paní předsedkyně, ale myslím si, že bychom se měli držet programu. Možná tady jsou ještě eh, kolegové, kteří mají zájem. Já nevím, v kolik hodin se tedy o tom původně mělo mluvit, o tom Connecting Europe. Už se to mělo odehrát před půl hodinou, říká paní předsedající. Já vím, že byli tedy eh, tady kolegové s eminentním zájmem. Ne, v 11.15 jsme měli začít s tou studií a už normálně bychom byli rozběhlí v tom nástroj pro propojení Evropy, je to česky. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně za tu možnost to tady prezentovat tomuto výboru ono je to samozřejmě velice zásadní výbor z důvodu té doplňkové hodnoty mezi eh, Connecting Europe a právě Fondem soudržnosti. Eh, komise schválila Connecting Europe před měsícem jako součást obecného balíčku návrhu, s kterými přichází komise jako se silným přispěním k agendě evropského růstu. Tím, že se završí tedy vnitřní trh, tím, že mu dáme takovou kostru eh, díky energetice, dopravě a ITC pomocí Connecting Europe. Čili propojujeme, integrujeme Evropu, využíváme synergii a zároveň se snažíme přidávat Evropě hodnotu. Komise má v úmyslu najít adekvátní, tedy přiměřené způsoby, jak synergicky tyto, tato tři odvětví propojit. Informatiku, komunikace, dopravu. Chceme rovněž eh, politicky a spolu z hlediska plánování, propojit energetiku, transport a informační komunikační technologie pomocí právě těch guidelines, tak aby celé Connecting Europe se stalo klíčovým prvkem víceletého finančního rámce, ale zároveň, abychom byli schopni na ně pohlížet i v širším kontextu, jako něco, co pomůže jak snahám průmyslových odvětví, tak snahám členských států v tom, aby byly tedy lépe dopravně propojeny a vůbec, aby, byla tedy, eh, aby bylo evropské území soudržnější. Jde o synergii rovněž mezi finančními zdroji z veřejných a soukromých eh, rukou. A my jsme se zkusili podívat na to, kde je mm, nejlépe zdůvodnitelné tedy eh, veřejné veřejná finanční podpora a vidíte, že v tom nástroji máme mnoho e, ustanovení, která se týkají právě těch inovativních finančních nástrojů, abychom byli schopni podpořit e, projekční financování. A když zjistíme, že je někde potřeba toho veřejného financování, provázání s tím soukromým a e, pak jsme zkusili u toho veřejného financování analyzovat situaci, abychom zjistili, jaká část musí pocházet tedy z komunitárních zdrojů. Čili eh, máme síť eh, ten, ať už energetickou, dopravní nebo um, tu informačně komunikatickou a která část tedy musí být financována Evropou. Uh, pak chceme rovněž propracovat eh, propojenost s jinými rozpočtovými zdroji, s jinými politickými nástroji, zejména s programem pro inovace, rovněž vztah s tou externí dimenzí těch tří odvětví, což je určující, a pak samozřejmě fun- eh, finanční podpora regionu, a tomu se budu věnovat za chvíli už podrobněji ten nástroj Connecting Europe pro pojení Evropy má v úmyslu konzistentně spolupracovat se všemi nástroji pro regionální politiku například máme digitální a komunikační technologie, tam jsou politické instrumenty v rámci regionu, které samozřejmě musí pomoci těm zaostalejším regionům, pomoci eh, dostat se na úroveň těch pokročilejších z hlediska širokopásmového přístupu a Connecting Europe jim pak pomůže v tom, že tam, kde se to nedá, ať už na státní úrovni nebo na regionální úrovni uplatnit ty fondy, protože by to, to neplatilo, tak se využije Connecting Europe. Europe. Stejně tak distribuční sítě, tam máme regionální nástroje, mm, u energetické účinnosti to je rovněž priorita. A Connecting Europe se bude soustředovat na omezenou sadu priorit v takových koridorech, v takových územích, kde se ještě musí dokončit ta celoevropská struktura, ať už energetiky nebo dopravy. A v té dopravě Connecting Europe nenahrazuje ani se nesnaží um, nějakým způsobem zbavit uh, um, těch finančních zdrojů pro soudržnost, právě například u transevropských dopravních sítí, jak u těch uh, kmenových hlavních, tak u těch uh, regionálních, spíš je doplní tím, že se soustředí na přeshraniční prvek u těch jádrových, tedy e, kmenových sítí a rovněž u těch aspektů, e, těch doplňkových e, dopravních sítí, které nelze ufinancovat z těch regionů. Takovým principem v tom návrhu komise je, že se české státy zavážou, že do roku 2030 opravdu budou schopny postavit na nohy integrovaný eh, kmenový systém té dopravy a pokud eh, chceme záruku, že všech 23 členských států účinně se chovat v rámci integrovaného společného trhu, zejména u nákladní dopravy, u mobility občanů, tak to musíme takto konceptovat. A to, aby bylo do roku 2030 opravdu možné dodat tento kmenový Um, jádrový tedy systém, tak se komise snaží vycházet z toho, že máme tady indikativní rámec, který byl v rámci toho TNT už vypracovan a nyní my chceme vyzvat členské státy, aby se závazali, tedy aby, aby měli závaznou povinnost do roku 2030 eh, to opravdu naplnit a dotáhnout do konce. Takže to je mnohem žádostivější a bude se to týkat všech 23 členských států. Takto žádostivý plán, který rovněž má celou řadu regulačních eh, prvků, je velice, tedy žádostivou záležitostí i pro členské státy a musí být doplněn takovým soustředěným a účinným přístupem ze strany Evropské unie. A proto právě komise navrhuje zavést omezený počet těch koridorů v rámci té kmenové sítě, té základní sítě, která bude zahrnovat nejen veřejné finance, ale i finance ze soukromých zdrojů, ze strany velkých investorů a rovněž ze strany tedy státu Evropské unie. A kromě té koordinace nabízíme i určitý rozpočet právě v rámci nástroje Connecting Europe. To je 31,7 miliard eur, z toho je 10 vyhrazeno na ty ty země, kohezní země. A proto se bavíme v rámci Connecting Europe se zainteresovanými stranami, i e, odvětvími, ale zároveň to projednáváme i na všech e, zúčastněných výborech, kterých se to týká. Tady máme určité soustředění na e, granty, které podpoří finančně tu jádrovou síť. Jak vidíte, už máme takový seznam projektů. To právě členské státy ve spolupráci s komisí si vypíchly eh, ty hlavní projekty, na které se soustředí pak těch 10 miliard eur a z toho projektového seznamu vidíte, že se jedná o přeshraniční projekty, ale i železniční projekty. Ta volba se soustředila na ty nejobtížnější projekty, u nichž je největší zádrhal je dotáhnout. Ani ne tak v těch zemích soudržnosti, ale vůbec ve všech 23 členských státek, například přeshraniční infrastruktura. To je technicky obtížnější na přípravu, ale rovněž často to není pilot, politická priorita pro dané členské státy. Proto si myslíme, že tento nástroj je právě vhodný. Connecting Europe a rovněž těch 10 miliard, že se dobře uplatní, protože tam podpoříme společné snahy těch členských států soudržnosti, aby podpořili eh, ty části přeshraničních eh, dopravních toků, kde je to potřeba. Ta železniční část, to, bude, eh, to budou konkurenční tendry, tam se budou členské státy ucházet na základě projektového seznamu v rámci Connecting Europe a tam bude vysoká viditelnost, bude tam transparentní uh, tedy průběh toho všeho, ukáže se jasně, které projekty tyto fondy obdrží a tam samozřejmě z toho plyne určitá výhoda, že všechny členské státy, jak ty kohezní země, tak i ostatní, mezi dneškem a rokem 2014 bude ten článek plně operativní, že si ty projekty mohou dobře připravit. Projekty budou předávány eh, a zadávány eh, v rámci eh, veřejných zakázek, tedy výzvy a potom tam budou různá kritéria, tedy maximální evropská přidaná hodnota, efektivita a tak dále. A pak bude výkonná agentura, odborníci, odborné externí posouzení a v rámci té výzvy pak budou ty projekty zvoleny kontextu toho, těch 10 miliard, to bude pak výslovně pouze pro ty kohezní země. Takže to budou pouze ty kohezní země mezi sebou soustředit a kromě toho těch 10 miliard prospěje zejména infrastruktuře. Tam v tom spolufinancování v rámci um, nařízení, tak aby to miliardové okno bylo právě maximálně využito v rámci těchto projektů na spolufinancování. A u těch diskusí e, se zprávou v rámci kohezních ve správě, ve správních orgánech kohezních zemí a námi, hovoříme o tom, že záruka ví volby projektu v jejich zemi je nebo není, čili otázka zní, je tam ta národní obálka nebo ne. A my jsme se rozhodli, že to tak nebude. Zejména, abychom se ujistili, že vždy existuje určitá soutěživost v rámci toho projektu. Protože z těch zkušeností, těch eh, programů TNT jsme zjistili, že právě díky tomu, že jsou ty projekty zadávány konkurenčně, to znamená nejen kvalitu, ale i tu vyzrálost. Čili když máme nějaký program, který pak chceme realizovat, tak on musí být vyzrálý. Takže proto, když se soustředíme jak na kvalitu, tak na tu vyzrálost toho projektu, to pak znamená velice užitečný nátlak, ani ne tak na členské státy, ale na ty promontory toho projektu, agentury, manažery infrastruktury a ty výbory, které ten projekt, programové výbory, které ten projekt připravili. A my doufáme, že díky právě takovému systému se ukáže, kteří promotéři těch projektů, kteří v současném období to mají velice obtížné, jak to uskutečnit, budou schopni eh, přijít ke zdrojům, které budou schopny pak ufinancovat ty přeshraniční silniční projekty i ty železniční projekty, které přispějou k tomu, že ta síť v dopravě bude opravdu završena. Přesto, že tedy neexistují jakoby národní obálky a že to bude plně otevřeno všem soutěžícím, tak se komise rozhodla, a to odráží jak v nařízení o e, Fondu soudržnosti a i v tom Connecting Europe, že totiž, jakmile nějaký projekt vybere, tak pak musí pracovat nad dobrou rovnováhou mezi různými členskými státy. Aniž bychom tedy k tomu přistupovali mechanicky, že bude automaticky nějaká oválka, nebo automaticky, že bude vše rozděleno tak, aby si každý členský stát z toho mohl něco vybrat. Na druhé straně se snažíme členské státy ujistit o tom, že ta projekty, jež budou voleny v rámci té jádrové dopravní sítě, budou distribuovány mezi více členských států, tak abychom e, nedospěli k situaci, kdy to prospěje jenom jednomu nebo dvěma členským státům, ale že to bude určitým způsobem přece jenom rozděleno mezi více roz těch 27. Rovněž bych rád potrhl, že Fond soudržnosti má tu rezervu těch 10 miliard. A samozřejmě ještě tam je přístup k těm 21,7 miliardám eur a to už mají k dispozici všechny státy, všech 27 států, kromě tedy těch 10 miliard. Tedy kromě těch 10 miliard, o nich jsem právě hovořil, my se velice opatrně snažíme zajistit, že vše bude zapadat do zbytku těch nástrojů zdrojů, takže ten fond soudržnosti bude k dispozici pro země soudržnosti, aby mohli implementovat jak tu tedy kmenovou síť a určité části té kmenové sítě, které jsou na jejich území, ale rovněž i další část té doplňující sítě. Tedy může to být uplatněno na celý systém TNT a rovněž ERBF je k dispozici na infrastruktury, která znamená ať už tedy té v dopravě, tak i ty jiné typy těch sítí. E, podle toho, co, na co si chtějí tu obálku ERTF České státy využít. E, chci podtrhnout, že máte v příloze tedy Connecting Europe tu volbu projektu, to samozřejmě vypracovává Evropská komise, ale v úzké spolupráci se všemi 27 Eh, členskými státy. My jsme měli pět kol bilaterálních eh, jednání, kde jsme tedy zvolili tyto projekty a zejména pro kohezní země a u těch deseti miliard, tam ta diskuse o těchto projektech probíhala společně eh, s kolegy DG Regio a DG Move tak, abychom opravdu zajistili maximální znalost současného stavu implementace těch fondů soudržnosti v rámci systému, který už máme, a abychom se ujistili, že tam je Stoprocentní komplementarita mezi Connecting Europe a těmi projekty, které e, vzniknou nebo budou voleny v rámci těch fondů soudržnosti nebo přidělovány. A i tady e, povedou tedy diskuse kolegové z DG Regio, ale DG MUV bude součástí celého projektu, aby tedy zajistil tu komplementárnost těch systémů. Děkuji vám za trpělivost a Eh, rád odpovím na vaše otázky. Jsem tady společně s eh, kolegou z DG Information Society, čili pro informatiku a rovněž DG Energetika. A samozřejmě DG Regio toho. Tady znáte kolegu. My jsme tady tedy všichni v plné sestavě, abychom mohli odpovědět na všechny otázky. Ano, děkuji, pane řediteli. A nyní pan Peter Berkovič, představitel DG Regio.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 Jenom pár slov týkající se komplementarity. Jak víte, klíčovým tématem návrhu komise týkající se financování rámce je větší integrace mezi různými nástroji, které jsou k dispozici na evropské úrovni. A samozřejmě v oblasti dopravy a především TNT a také v oblasti IKT a méně energie a infrastruktury, velmi úzce spolupracujeme a bude to důležité i pro členské státy v budoucnosti. A ten, to nařízení předpokládá dvě, dva mechanismy pro zajištění komplementarity. Za prvé je to společný strategický rámec, ve kterém se předpokládá, že komise, jakmile budou přijaty eh, všechny ty balíčky v rámci těch politik a nástrojů, s nimi bude pracovat eh, v oblasti eh, dopravy, IKT, výzkumu a vývoje, dopravní politiky a tak dále. Čili jsou různé boje, různé body, pardon, ve kterých můžeme stanovit komplementaritu. A další důležitá věc pro nás je národní úroveň. A v těch těch partnerských smlouvách e, vidíte, že se předpokládá integrovaný přístup k teritoriálnímu rozvoji. A my v této sekci předpokládáme, že na národní úrovni budou mechanismy, které zajistí komplementaritu, to znamená, že bude koordinace na národní úrovni e, toho, co se dělá v rámci e, nástroje Connecting Europe a, v rám, a co bude v rámci politiky soudržnosti. Teď se diskutuje, je, jsou diskuse mezi členskými státy a komisí, jak tedy tuto práci zorganizovat, aby přinášela co největší přidanou hodnotu. Z operativního hlediska, pokud jde o hlavní projekty nebo ty větší projekty, velké projekty, spolupracujeme s kolegy v komisi, abychom zajistili, že všechno e, do sebe zapadá. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za krátkou prezentaci a teď žádali o slovo dva kolegové, pan Olbricht bude první. No, já jsem velmi rád, když slyším, jak lépe to bude koordinováno, protože z minulosti máme e, e, příklady, e, například pokud jde o rozvoji venkova, tak tady ta koordinace vůbec nefunguje, tam je všechno oddělené. A rád bych vysvětlil pár věcí a prosil bych, aby eh, zástupce DG Move mě poslouchal pozorně a aby potvrdil, zda jsem tomu dobře rozuměl nebo ne. Za prvé, byste použil výraz eh, window, okno. A eh, země pro země soudržnosti. DG Radio použijí eh, dnes, říká, že peníze se berou z fondu soudržnosti. Čili berou se z fondu soudržnosti nebo se dávají zemím soudržnosti. Za druhé, eh, Největší problém, který máme v radě a v parlamentu, je problém toho takzvaného eh, cuppingu. To, to, toho, toho zastřešení, to je těch slavných dvě celé něco 2,1 HDP. Takže pokud to půjde, eh, pokud to, eh, eh, to půjde na země soudržnosti, tak to se cupping sníží z 2005 na méně 2004, 2003 a pak bude velmi problematické diskutovat o tom s Maďary, s Lotyši a tak dále. Takže otázka je, je jde o cupping nebo ne, a nebo jde čistě jenom o rozšíření INT. Abych tomu dobře eh, eh, aby, aby tomu bylo dobře rozuměno, není problém eh, ideologie, protože přeshraniční to je, všechno funguje. Ale pro mě čistě se jenom rozšiřuje TNT, dává se víc peněz na TNT, a bude eh, to posílení eh, kohezního fondu o 10 milionů, to je v pořádku. Pak můžeme zajistit ten cupping. Ale když cupping se sníží, tak se, tak se vyskyt, tak bude druhá, další otázka. Ta kohezní politika, eh, tady o tom byla taky zmínka takzvaný krátkodobý management. Eh, půjdou ty země z fondů soudržnosti nebo zemím soudržnosti? Protože v krátkodobém řízení Jde o to, zda budou centralizované aktivity z Bruselu ve speciální agentuře. To znamená, pokud se ty peníze nevyužijí a budeme mít eh, šanci je využít, kdo bude odpovědný? My nebo členské státy? Protože buď máme tedy společný management, a nebo eh, ty peníze půjdou na TNT. Takže nedávejme je na TNT a dejme, je na přeshraniční záležitosti záležitosti, protože jinak to můžeme nechat ve Fondu soudržnosti v národních obálkách. Ale máte pravdu, že v agentuře nejsou národní e, obálky, ale národní obálky jsou v politice soudržnosti, takže my teď tady mícháme všechno se vším protože když je necháme v národních obálkách, tak budeme moci ty eh, peníze při, ty eh, přiřadit a zase eh, agentura bude moci něco přiřadit nebo rozhodovat a odpovědnost budou mít členské státy. Nemám nic proti ideologii a těm přeshraniční, přeshraničnímu propojení, ale sněme jenom o e, Eh, komplementaritě v této eh, politice, protože pořád je to jenom sen. Komplementarita je opravdu problém, protože pokud ty peníze vezmeme například z polské obálky Fondu soudržnosti a z rumunské obálky a Polsko v určitém tendru vyhraje a vezmeme si na to ty rumunské peníze, tak co řeknou Rumunie, vy jste si vzali naše peníze na to. Možná se mýlím, ale e, objasněte to, protože my jsme politikové a e, musíme odpovědět na otázky, které na občané kladou. Takže eh, my vlastně eh, takže zniž zmenšujeme ty obálky, nebo ne? Politika je zde absolutně zásadní. Eh, děkuji vám, jenom bych chtěl připomenout, že musíme skončit v 11.30, takže aby byl čas na zástup, na, na, na reakce, jenom pár otázek. Pan Celer. Hmm, otázky. Na rozdíl k, od eh, mého váženého kolegy Jana Olbrichta, já mám pochyby o účinnosti této samostatné facility, o níž se hovoří jako o určitém nástroji. V Německu se říká, eh, protikladem dobrého je dobře míněné. A totiž, když tady vidíme ten finanční rámec, kde se hovoří o Connecting Europe a hned jim dá 40 miliard a ještě 10 miliard z toho do fondu soudržnosti, a tím se to jakoby ten fond soudržnosti sníží, ale to je pouze jediná věc. A je to vlastně výsledek diskuse, kterou vedeme, je, je politika soudržnosti regionální politikou nebo odvětvovou politikou. A to se tady neustále táhne odvětvoví komisaři, aby nás uklidnili, tak si to vymysleli tady ten nástroj Connecting Europe a tím se snaží jakoby zaměřit na dopravu, energii a informatiku, provázat to s Evropou 2020 a nějak to přemostit. Ale z diskusí ve výboru pro dopravu tam vlastně zcela souběžně jsme vedli diskusi o stavu plnění těch projektů TNT a tam rovněž se to projevilo v té diskusi um, o energetické infrastruktuře i přeshraniční. Tady já nejsem schopen uvěřit, že to, co tady navrhuje komise, opravdu způsobí ten kýžený efekt, totiž problémy u e, provázanosti těch velkých sítí, ať už tedy energetických nebo dopravní, to nejsou primárně peníze problémy s tím, že by se to nedalo ufinancovat. To jsou problémy s tím, že stále ještě si má každý členský stát svůj vlastní železniční model, není ochoten přistoupit na společnou standardizaci, to už začíná u signalizace, pak přes pohon, přes rozdílnou voltáž, elektrifikace tratí a tak dále je toho celá řada, co prostě není sjednoceno. A když si myslíme, že ty prostředky chceme věnovat na Eh, přeshraniční infrastrukturu, aby se tam ty úzly nebo ty zádrhele vyřešili, aby se rozšířily tedy ty sítě v té plynulosti, tak se nejdříve musí vyřešit, ale tato technická otázka, tam máme například konkurenci, eh, kde si železniční společnosti a různé voltáže, různé dopravní systémy mezi sebou soutěží nebo energetika tam musí se zasadit členské státy o to. Energetické sítě v Německu jsou v rukou obrovských podniků a oni si samozřejmě vytvářejí tu síť podle svých a často hospodářských ohledů a priorit a ne podle toho, jak by chtěla to vidět celá Evropská unie nebo dokonce i e, ten jejich členský stát. A i tady se děje přeshraničně velice málo a e, to mezi jinými proto, že nemá Evropská unie společný energetický trh. Takže spíš jsou to problémy metodického rázu než finanční. No a když hovoříme o tom širokopásmovém eh, propojení, to eh, znovu to provádějí telekomunikační firmy a ty si to dělají z hlediska svého podnikatelského prospěchu. A dávat jim nějakou finanční pomoc, aby eh, zpřístupnili široké pásmo i v území, kde se jim to jinak eh, hospodářsky nevyplatí a tak dále. No, tady si myslím, že je to otázka transparentnosti a řízení a zprávy. Tady je pokus spolupracovat s členskými státy, ale přesto často jsou ty členské státy za to zodpovědné, nebo to mají vůbec v rukou zprostředkovaně? E, přeceneční spolupráce. Tam to třeba jsou regiony, které jsou schopny přijít s konkrétními řešeními, z návody, jak využít toho Connecting Europe a provést si menší projekty, to by šlo, ale to by samozřejmě zase bylo v protikladu k tomu, že se chceme věnovat hlavně těm projektům TNT, těm velkým projektům, abychom završili tu síť komplexně. Takže tady opravdu v těch podrobnostech já vidím, že se otevírá celá řada celá závažných otázek a to budeme muset uh, u diskusí eh, o těch nařízeních k té politice soudržnosti ještě muset vysvětlit. Děkuji, pan Boštináru, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nechci přidávat eh, nové výzvy k tomu, co říkal mají kolega Olbricht, protože ten toho řekl, no ale je zde eh, pojem proti principu. Eh, dopravní infrastruktura, která nám umožní se chovat k eh, Evropské unii jako k bloku, jako jedné jednoce a mít takovou politiku, která se teď používá v Číně nebo ve Spojených státech. Jsou to takové eh, obrovské projekty dopravní infrastruktury ale vy neposkytujete žádné informace, žádné hmatatelné informace o podrobnostech. Eh, nic se tam neříká o tom, jak to udělat, protože jak to udělat znamená eh, peníze, kolik peněz eh, se použije v jednom členském státu, státě kolik, v jiném členském státě, který třeba vyhraje veřejn, Eh, vyhraje eh, tender o nějaký projekt a jak říkal pan Olbrecht, Rumunsko prohraje, eh, někdo vyhraje. Teď hrajeme o miliardy a společnost nějaké země, která přijde o projekt nebo o smlouvu tím, že prohraje v tendru, tak přijde tato společnost konkrétní osůb dodávku třeba. To je velmi důležité. Je třeba myslet na to, že země, které nej, jsou nejvíc potřebné v oblasti infrastruktury, eh, infrastruktury eh, mají někdy slabou administrativní kapacitu a slabou iniciativu Eh, vypracovávat a realizovat eh, velké projekty. Takže eh, tady budeme mít ty, kteří prohrají. A teď nejde jenom o Rumunsko, kde já se obracím na kolegy, protože jsme se setkali v tom novém formátu země Podunají a země Baltského moře a Eh, diskutujeme o eh, hlavních eh, problémech, které máme v oblasti politik. To není jenom můj, moje obava, to je taky jejich obava. Musíme přesvědčit vlády, aby tedy toto přijali, ale musíme zajistit zároveň vyváženou reakci. A také bych chtěl připomenout, že vy teď po nás chcete, abychom vám dali biankošek a na eh, projekty, které budou vybrány v roce 2014. Eh, poté, co bude odhlasován víceletý finanční rámec. Vy od nás chcete plné záruky a na druhé straně my nemáme absolutní, absolutně žádné záruky, že ten proces bude spravedlivý a že ten nástroj Connecting Europe se použije v každé zemi, protože eh, právě tenhle ten projekt je určen k tomu, aby řešil eh, rozdíly. Eh, a to, co vy jste řekli, není v žádném případě uspokojivé. Právě proto potřebujeme být neustále informováni, my jako výbor o diskusích a jednáních, která vedete s členskými státy. O jakých projektech jste třeba, o jakých projektech teď jednáte s členskými státy? Jaké jsou nejvýznamnější projekty dopravní infrastruktury, o kterých se teď jedná a o kterých se předpokládá, že se na ně použije financování z nástroje Connecting Europe? výsledek může být správný a, nebo dobrý, může být ale taky špatný. A my jsme politici a před hlasováním potřebujeme záruky. V, našem, v našich vztazích se nebudou dávat žádné biankošeky. Děkuji, pane Pastinaru. Kdo zareaguje? Možná bych měla začít já. Eh, děkuji a potom Pítr eh, se taky vyjádří k tomu kapingu, eh, k tomu určování stropů a Eh, winners and losers, ti, co vyhrají a co eh, ztratí. Tak eh, cíl, hlavním cílem tohoto nástroje je podpořit země soudržnosti na společném trhu. O tom to všechno je. A bez zaměření úsilí členských států a všech těch, kteří v těchto státech dělají, stát, dělají projekty, tak na přeshraniční věci, tak se to nestane. A toto e, platí pro všech 27 členských států. Vaše připomínky byly částečně platné, protože v regulačním e, rámci a tak, jak funguje e, průmysl sítí, tak jsou určité překážky. Teď a v, v, v hlavních pokynech tý týkajících se eh, infrastruktur a eh, dopravy se o tom hovoří. E, máme otázky řízení e, pro e, dopravu, pro IKT, pro energii. Máme hlavní pokyny, máme projekty, které už jsou zralé a potřebujeme jaksi poslední impuls a právě tenhle ten nástroj může být tím posledním impulzem. A my chceme, abyste zajistili Eh, no, potřebujeme mít zajištěný přístup na země soudržnosti a právě to zajistí soudržnost. Takže neměl bych říkat, že to je jediný eh, nástroj, ale je to nejefektivnější nástroj. A pak tady jsou takové ty eh, skutečné E, otázky, které e, jsou validní. E, kdo vyhraje a ztratí v tom souboji nebo v těch tendrách mezi členskými státy. Měli bychom taky říci, že příští týden 29. a 3. 30. listopadu organizujeme workshop týkající se ten té sítí a tam se bude hovořit o Eh, těch částkách, eh, včetně deseti miliardového okna a vy jste vítáni, abyste se eh, zúčastnili a můžeme organizovat i eh, semináře, ve kterých se bude hovořit o tom, jak se eh, dělají eh, manažerské projekty a tak dále, tak abychom zajistili maximální efektivnost a dopad těchto projektů. A vrátím se ještě k těm vítězům a poraženým. Politicky nebudou poražení protože ty klíčové sítě mají, spojí země v roce 2011, 12 a 13 program TNT, který teď máme, a dále nástroje eh, použitelné z politiky soudržnosti a z regionální politiky existují, takže je různá administrativní kapacita v rámci TNT. My to víme. A my se všemožně vynasnažíme eh, spolupracovat se zeměmi, kde je to potíž, aby mohli připravovat eh, projekty nebo aby, tam, aby měli přílohu eh, tak, že budou mít přístup k projektům. Eh, my máme roka půl, abychom to připravili ve všech politikách soudržnosti. Nechceme, aby to nedopadlo dobře. Chceme, aby to dopadlo dobře. A nejde jenom o projekty infra, dopravní infrastruktury. My se všemožně eh, po eh, po, eh, snažíme dát nejvě, co největší podporu zemím, které to potřebují. Ale každopádně je třeba, aby země měly své vlastní návrhy, aby je předkládali v roce 2014. V tom roce a potom ještě budou dvě výzvy, takže bude čas z tohoto hlediska. A jak to potom funguje? je externí hodnocení, které dělá výkonná agentura, která sleduje kvalitu projektu. A není to jako výzkumná politika, kde hodnotíme projekty od nejlepších k nejhorším. Takhle to neděláme. My děláme to, že máme tedy tu externí, to externí hodnocení a je tam minimální práh eh, připravenosti, zralosti a relevantnosti a to se hodnotí od jedné do pěti. A ta agentura potom nám řekne, které projekty nejsou připraveny na financování. A když eh, tohle to řeknou, tak mohou jít do druhé a třetí výzvy. A pak je tady komise eh, DG Move a, a DG Regio a my ty projekty také eh, sledujeme. A všechny dobré projekty, nejenom E, e, nebo i nové projekty, nejenom ty, které se, se teď realizují. Takže já znám všechny projekty v členských státech a máme ustanovení ve Fondu soudržnosti a v CEF, a já vám mohu přečíst, že se tady říká, že budeme dávat největší možnou prioritu projektům, které, e, se, které respektují národní alokace takzvané. Takže my Eh, chceme, aby eh, vycházely tyto projekty z národní logiky. My jim nechceme nic vnucovat. A potom samozřejmě a vy všichni to jasně vidíte a komise si to uvědomuje a pak tedy my zajistíme to z politického hlediska, že se to objeví ve všech politických kategoriích. A e, není žádný záměr, aby těch 10 miliard šlo do e, určitých určitých, nebo eh, do určitých zemí jenom. My chceme, aby to šlo do všech 27 členských států, včetně eh, sou, eh, zemí soudržnosti. Tady nejsou žádné obálky z důvodů, které jsem právě popsal a taky proto, že naše politi, náš politický závazek je dávat politické záruky toho, že eh, projekty budou financovány přeshraničně, takže nebude vítězů ani poražených. A eh, pokud jde o eh, systém řízení, to je velmi důležitá věc, budeme reprodukovat systém řízení ten tý. v podstatě, takže Eh, to je eh, věc, kterou nedělá komise, kterou dělají i jiné instituce. Jakmile ten eh, projekt agentura vybere, tak ty ty, ty se připraví možnost financování a rozhodnost o financování umožní financovat ten projekt tak, jak je uvedeno v návrhu a jak bylo případně upraveno ve fázi eh, schvalování. A potom se může implementovat ten projekt. A ty platby eh, budou eh, poskytovány postupně, tak jak bude projekt postupovat. A způsob řízení v DG Regio je trochu jiný, ale taky se velmi zaměřuje na úroveň projektu. A když ten projekt nebude pokračovat, tak je velmi pravděpodobné, že se to financování zastaví, čili se o ty peníze přijde. Takže my jsme eh, dělali už takovéto, řekněme, cvičení v roce 2010. Měli jsme velké portfolio projektů ze všech 27 členských států, protože všechny státy se účastnili a eh, my jsme Eh, tlačili politicky na zprávu, ale hlavně na ty projekty. A tenhle ten tlak způsobil obrovský tlak na eh, pohyb v rámci eh, projektu infrastruktury. Takže je ta agentura, která schvaluje a hodnotí pro financování a rozpočet, E, potom e, projekty, které nejsou ještě zralé, se znovu do toho programu vrátí, to znamená, že v dalších výzvách, e, to znamená, že nejsou ztraceny a máme těch výzev několik, abychom zajistili, že můžeme spolupracovat s těmi národně alokovanými projekty. Takže tím máme, pokud jde o projekty, velmi pružný a dobrý nástroj a zároveň e, konkurence mezi projekty zaručí, e, že to, že budou zralé a že e, se budou opravdu efektivně realizovat takže Evropská komise rozhodne o financování a potom implementace přímo v místě, to znamená dodávky, uzavírání smluv, monitoring toho posledování toho projektu, to všechno je už v rukou členských států. A v případě zemí soudržnosti je to stejná zpráva, eh, která se používala v případě TNT agentury, a e, v tomhle případě je to právě agentura TNT, která případně upozorňuje na nutnost dalšího financování. Takže je zde vypracován systém pro hodnocení, výběr a, a financování projektů. A, a, a to přesahuje do implementační fáze a e, komise se domnívá, že členské státy mají kapacitu takto působit. A potom poslední otázka. Těchto okno 10 miliard euro eh, pro Connecting eh, Europe, eh, které bude používat DG Move, DG Regio a DG Energy my jsme ještě přesně se nerozhodli, co budeme dělat v rámci energetiky a IKT. A otázka je, odkud je těch 10 miliard. Je to z fondu soudržnosti, protože tady máme ty takzvané eh, capping rates, eh, sazby limitů. To eh, nařízení to zcela jasně říká, že, se, že ty transfery budou roční. A ta, ty, ten, ty transfery závisí na rozhodnutí komise a e, míře spolufinancování e, fondů soudržnosti. To znamená, e, že, to, že se to nebere zemím soudržnosti, ale že se to trochu jinak strukturuje, že to je i trochu jiné projekty, které procházejí procesem výběru a schvalování a budou z toho mít výhodu i země, které pracují s národními obálkami a domnívám se, že to bude mít eh, největší přínos pro soudržnost. Eh, děkuji a slovo dávám panu Perkovičovi, aby se vyjádřil. Už jsme trochu mimo program, tak prosím stručně. Já opravdu budu hovořit stručně a chtěl jsem pouze říci, že co se týče těch přesných mechanismů, těch rozpočtových technik, jak to bude fungovat v kontextu sestavání rozpočtu na příští eh, rozpočtový rámec, to musíte se tázat kolegu z výboru pro rozpočet a z DG pro rozpočet, ale to je vše v tom ustanovení a my tomu takto rozumíme. Ty národní obálky u té soudržnosti ty budou sestávat a budou propočteny v rámci diskusí o víceletém finančním rámci a v rámci těch obálek budeme znát konkrétní sumy a ty budou podléhat tomu kapingu, těm stropům. A pak máme těch 10 miliard. Těch bude k dispozici pro tu Connecting Europe. To bude vyčleněno. A to bude poměrně k velikosti té národní eh, obálky a bude to zhruba obnášet 15 A z toho, co vím, tak se to bude týkat úplně všech členských států. Toho, z toho fondu soudržnosti tedy bude odňato těch 15 zhruba z každé obálky na členský stát. A to bude pak přeneseno, tedy nejdříve to bude vypočteno na celé období a pak přeneseno do toho rozpočtu na Connecting Europe, do té rozpočtové linky a pak do té eh, podlehlé linky toho, kterého eh, typu financování. A kromě těch konkrétních specifických předpisů, těch eh, toho, že to musí být zemím soudržnosti a že to musí být prioritně národním způsobem alokováno, pak to bude řízeno stejným způsobem. Takže ten strop bude pro propočet, ale ne pro způsob využití. Děkuji. Dobrá, děkuji vám oběma za vaše prezentaci i za veškeré rady, jež jsme uslyšeli. A další bod, to je bod číslo 14. Externí studie o dopadu účinnosti strukturálních fondů a politik EU zaměřených na malé a střední podniky v regionech. Tady prezentaci pronese paní eh, Tüdling Schönhofer, ředitelka. The Yeah. Thank you. Thank you, Mr. Chairman, for giving me the floor. Can you hear me? Is it is the mic on? Yeah. Okay. We were asked Děkuji, pane předsedo. Evropský parlament nás požádal, abychom připravili studii a přispěli jí a já se omlouvám, nevím, zda opravdu můj hlas je schopen přehlušit to, co se tady děje. European Parliament to conduct a study on the impact and effectiveness of the structural funds and EU policy. O dopadu efektivity strukturálních fondů a politik EU zaměřený na malé střední podniky v regionech. Za prvé, nejedná se o evaluaci. Spíše jsme se měli zaměřit na jednu věc, zjistit, co můžeme říci o dopadu a účinnosti na základě těch materiálů, které jsou k dispozici, které jsou eh, pravidelně vydávány a na základě literatury, která je k dispozici. A jak jsme na to šli? v podstatě takovým klasickým způsobem z pohledu přístupu eh, politik soudržnosti. Máme odvětvové politiky. Máme určitý stav a z toho se dozvídáme povahu malých středních podniků, faktorů, které mají na ně vliv, jak to vypadá prostě. Malé střední podniky potřebují eh, mít eh, potenciál růstu, protože oni jsou zdrojem pracovních míst a my jsme se chtěli zeptat a odpovědět si, co o tom víme. A za druhé, jak ty evropské nástroje vlastně opravdu podporují ty malé střední podniky a Takovým hlavním cílem té studie bylo, jakým způsobem přispívá politika soudržnosti k tomu té tvorbě pracovní míst, podpoře mají středních podniků, jak konkrétně se to děje. Takže já rychle tím projdu. Za prvé, povaha mají středních podniků. Jedna věc, která je poměrně jednoduchá, ale překvapivě se o ní málo hovoří, málo rozpoznána, je, že malý střední podnik, to je taková kategorie MSP, a často se hovoří, že musí mít méně než 250 zaměstnanců, méně než 50 milionů eur obrat a méně než 43 milionů aktiv v rozpočtu. Což znamená, že když se podíváme na rozdíl například um, nějakého holiče, který je, má vlastní podnik a sám v něm pracuje, a pak máme nějaký podnik, který má 250 zaměstnanců, tak vidíme, že ta kategorie je opravdu široká a že ty, ti subjekti, kteří jsou to kategorii pokrytí, jsou opravdu velice různorodí. Takže tato definice neodráží vhodným způsobem tuto šíři. Zároveň můžeme pak říci, jak můžeme lépe popsat, lépe tedy popsat tu kategorii malých střední Za prvé, liší se podle odvětví, podle eh, toho, nakolik se věnují výzkumu a vývoji. Eh, to může být výrobce, to může být vědec, to může být služba, poskytovatel služeb, zemědělství a tak dále. Druhý takový faktor, který je od sebe rozlišuje, je, že malý střední podnik může být pouze nějaký zárodek něčeho, co se rozroste, anebo to může být vyzrálý podnik. Takže jejich potřeby v průběhu jejich životního cyklu mohou být opravdu velice odlišné. A s tím, jak nějaký podnik postupně dozrává, dospívá, tak potřeba těch zásahů je úplně jiná než na samém začátku když se teprve rozjíždí. Ehm, na samém začátku to často bývají nápady, technologie, finanční prostředky. V té pozdější fázi to jsou často organizační záležitosti, případně manažerské schopnosti, tak aby ten malý střední podnik byl schopen dále růst a růst se od něj čeká pak ještě existuje další aspekt, který by stál za to znovu promyslet. A literatura se o tom často zmiňuje. Celá řada malých středních podniků ani nemá v úmyslu dále růst, protože si jsou vědomi toho, že jsou tam větší rizika, že to už pak bude příliš složité, čili mnoho těchto malých středních podniků schválně zůstává malými a celá řada e, těch podniků se nevěnuje rozvoji, e, výzkumu, vývoji, inovaci pouze 30 z té celé dlouhé řady podniků se věnuje inovacím technologií a pouze 3% eh, z nich eh, tam dosahují velkých výkonů. Takže většina malých středních podniků nebude mít žádný prospěch z podpory inovacím. Životní cyklus. Tady vidíme, že na samém začátku se jedná o to, že má některý, někdo některý nápad a snaží se přijít s tím podnikem, uvést ho na trh. A ty kritické faktory po proto zda ten nápad uspěje, jsou nejdříve dovednosti vést, pak dovednosti řídit, které ten podnik buď omezí, nebo naopak mu eh, umožní dále prospívat, a pak organizační dovednosti a pak to záleží, zda tedy nastane krize nebo další růst. Chceme-li tedy podpořit malé střední podniky, tak jsou určité faktory, které to ovlivní. Jednak externí, to se týká socioekonomické sféry, eh, tržní hospodářské sféry, to jsou například směné kurzy, obchodní podmínky, um, úroky, a pak ještě i politické klima a instituční systém. A druhá sada těch faktorů, to jsou interní, tam jsou nejdůležitější ty manažerské dovednosti a kapitálové vybavení. Tam rovněž se často snažíme zasáhnout a pomoci a rovněž výzkum, a umístění na externím trhu, v kontextu tedy toho trhu a jejich lidské zdroje. Já to nechci komplikovat, ale ráda bych vám znázornila, že ono to není tak jednoduché prohlásit. Máme nějaký nástroj, který se zaměřuje na malé střední podniky nebo na inovativnost protože máme celou řadu typů malých středních podniků a navíc ty externí a interní faktory, které určují způsob růstu, a fázi daného podniku, tak to opravdu nelze takto univerzálně stanovit. A vy to máte ve svých materiálech, tak já se tomu už dále do podrobnosti věnovat nebudu. Evropské podpůrné nástroje. Máme jich několik typů a rovněž různými způsoby tím zasáhnout do růstu a vývoje malého středního podniku. Jednak regulační podpora. Co vám Evropa je schopna říci. Máme jednak Small Business Act, čili eh, právní nástroj o malém podnikání. A tam je takovým heslem Think Small First, ale bohužel ten Small Business Act neodráží různorodost ani různorodost potřeb těch malých středních podniků. Znovu se nechci pouštět do podrobností, ale dá se říci, že ty nástroje, které podporují malé střední podniky, se dá rozlišit na regulatorní podporu, kde máte určitá vodítka, finanční podporu, to jsou nástroje, eh, díky nímž můžete dostat granty, úvěry a záruky. Některé se vztahují na výzkum, inovace, jiné na kulturu, životní prostředí a jiné oblasti. Pak máme ještě poradenské služby, to je podpora eh, v tom poradenství a pak eh, rovněž networking čili pomoc podniku, aby byli v kontaktu. Poměrně jsou na sobě nezávislá i nezávislá na politice soudržnosti. Je tam málo společných cílů a málo propojení. Když se tážeme, co vlastně dělá politika soudržnosti pro malé střední podniky, tak se ukazuje jako velice jasné, že ta strategická vodítka nám poskytují celou řadu informací. Například operační programy by měly vytvářet více a lepších pracovních míst tím, že provážou všechny s tím podnikatelským prostředím, ulehčovat inovace, podnikatelského ducha, mm, společnost, začlenění, e, podpora e, tedy té podnikatelské činnosti. Takže tady jsou určité cíle a v rámci toho by měla politika soudržnosti se zaměřovat na malé střední podniky. Ale pak, když chcete jít do podrobností, abyste opravdu zjistili, jak hmatatelně politika soudržnosti se týká malých středních podniků, jaké tam jsou fondy, pro které ten podnik může sáhnout, pak musíte velice pozorně vše zvažovat, protože se pouštíte do takzvaných intervenčních kódů čili co dělá EEPF, co dělá ESF, čili Fond regionálního rozvoje, sociální fond. A pak se díváte na ty intervenční kódy a zjišťujete, že máme tři různé typy intervencí. Nástroje, jež se zacílují na podporu, například investice do informatiky, RTT e a pak je obecná podpora a restrukturalizace a přizpůsobení se trhu. To vše se dá sklasifikovat na základě eh, intervenčních kódů ve čtvrté příloze eh, příslušného nařízení. A máme tři operační programy, které alokují určité finanční prostředky, přidělují každé intervenci. Takže takto to vypadá. A my jsme se pak snažili pochopit, jak se z toho můžeme poučit. Nejdříve tedy, jakým způsobem evropské nástroje a já se právě soustředím na politiku soudržnosti, zacílují na různé externí nebo interní faktory. A je jasné, že fond soudržnosti zpřístupně infrastrukturu, ale jinak v těch cílích nepomáhá. Hlavní je právě ten fond pro regionální rozvoj, tam jsou informace, kapitál a infrastruktura, pak tržní faktory, interní faktory, například řízení znalostí, technologické trendy, lidské zdroje, externí umístění na trhu. Takže teoreticky to je pokrývá celou šíři. Pak ta územní spolupráce, ty programy. Nezpřístupňoval, ale spíš informace, ten networking, informační technologie a zejména regulatorní systém v tom přeshraničním měřítku předpisový systém. A pak ESF, eh, e to je sociální fond, to je řízení dovednosti. A tam jsou dva nástroje v rámci politiky soudržnosti, které mají konkrétní eh, aspekt FSI. První, který zpřístupňuje kapitál a informace a Jeremy, který přímo je zacílen na malé střední podniky a ten je částí operačních programů a ten zpřístupňuje kapitál a ne infrastrukturu. Takže to byla Jasmín a Jeremy. A co zvládá ta politika soudržnosti? Za prvé, kolik se celkem vydá těch finančních prostředků, ta alokace přímo na SME, to už je trochu eh, technická věc. Pokud se podíváme na intervenční kódy, přímá podpora malých středních podniků a tak dále, tak zjistíme, že v průměru 68 miliard eur je jakoby vyčleněno na podporu malých středních podniků, což je pětina, čili 20% celé politiky soudržnosti a té alokace celkem. To jsou číselné údaje, které samozřejmě se velkou měrou budou lišit podle toho, zda se to týká té staré patnáctky, kde máme čtvrtinu toho přídělu, která směřuje na SME a pak 15% u těch nových, čili Rakousko, Belgie, Dánsko, Německo, Finsko, Švédsko, Spojené království, Nizozemsko, které mají velice silné zacílení, kde dokonce více než polovina těch strukturálních fondů přímo směřuje do rukou malých středních podniků. Takže nehovoříme o zanedbatelných částkách, to jsou opravdu významné částky. Není možné to porovnat s tím předchozím obdobím, protože ty intervenční kódy jsou v tomto období nové. A evaluace ex post hovoří o tom, že v tom předchozím období v těch regionech Objective 2 cíle 2 půlka šla. A v těch regionech eh, cíle 1 to bylo 26%, čili čtvrtina zhruba. A co jsme zjistili o způsobu toho, jak strukturální fondy jsou úspěšné v tom, jak se zacelují, zaměřují na malé střední podniky z těch eh, výkonnostních eh, ukazatelů. Průběžně se ukazuje, že tam je opravdu důraz na ty indikátory, na ty ukazatele a to, že tam z toho máme vytěžit mnoho informací. A v obecné úrovni máme strategické zprávy. Částečně jejich kvalita skvělá, jsou výborným zdrojem informací o těch různých výdovicích a úspěších ve vztahu k malým středním podnikům. Například rakouská zpráva má informace o výstupech, o číslech, o závazcích a zdá se, že tam zaostávají za původními cíly. Rovněž irské, maltské strategické zprávy přímo hovoří o malých středních podnicích, ale pak jsou jiné země, kde ta strategická zpráva podává zcela minimální informace o tom, jak podniky, a to dokonce ani ne pouze malé střední, jak se to vůbec týká eh, podniku vůbec. Například Česká strategická zpráva kterou jsme analyzovali, podávala kvalitní informace o vztahu k výkonům toho programu, ale vůbec se nezmínila o tom, do jaké míry se to týká tedy činnosti podniku jako takových. Takže ty strategické zprávy obecně jsou spíše heterogenní z pohledu informací, které bychom z nich chtěli získat a nedá se z nich vytěžit něco porovnatelného ani konzistentního, co by se týkalo všech členských zemí ohledně toho, do jaké míry politika soudržnosti přispívá k vývoji malých středních podniků. Pak ta evaluační síť v rámci DG Regio se snažila vytěžit více informací z těch výročních implementačních zpráv a rovněž jiné informace si k tomu vzala na pomoc. A my jsme podrobili jejich zprávu analýze a pak máte tabulku 15 v té naší zprávě a to je docela zajímavé, protože tam jsou údaje o pracovních místech, investicích, e, spolupráci a tak dále. Velice takový hrubý ukazatele a jedna čtvrtina členských států e, ty informace zpřístupňuje. Takže to znamená, tři čtvrtiny členských států nám neposkytují žádné porovnatelné informace, abychom z toho mohli tedy něco vyvodit. Nezávisle na tom máme 8 operačních programů, které jsme ještě podrobněji zkoumali, ale i zde jsme se zabývali pouze zveřejněnými a dostupnými informacemi, což jsou ty výroční eh, zprávy a ne řízení projektu. Takže zvolili jsme si osm případových studií a tady se jedná o, jedn, o některé z největších projektů. Ten konkurenceschopný cíl, tam jsme zkoumali program podnikatelství a inovace, polský program, čili nejdříve český program podnikatelství a inovací, polský program inova- inovativního hospodářství a portugalský program konkurenceschopnosti. Pak jsme měli regionální, to byla Severní Porníní Vestválsko, Valencie, Severní Wales, Střední Maďarsko a pak jsme měli jeden program pro pobaltí, pro region Balckého moře ETC, to byla ta územní spolupráce. A tady vidíte, kolik se tedy na malé střední podniky eh, dává. V Polsko je tam na prvním místě, jak vidíte, 1,7 eh, miliardy eur a to po Balti na posledním. Jaký typ eh, projektu se tím podporuje? O čem vlastně hovoříme? Jedná se o velice různorodé typy a pokrývají od eh, těch poukázek na inovativnost přes investiční fondy. V Portugalsku například se investuje do kin a audiovizuálních technik Opravdu je to velice různorodé a jsou zacíleny na malé střední podniky, které jsou rovněž různé z pohledu své činnosti, čili z hlediska zájmu jsou ty operační programy dobrým zdrojem informací o nástrojích. Jaký byl smysl toho, že jsme tyto případové studie tedy eh, analyzovali takto podrobně, je nejdříve si odpovědět na otázku, chápeme různé dimenze výkonnosti, jež se vztahují na malé střední podniky. Pokud si proanalizujeme, co členské státy byly schopny dodat, nebo eh, regiony malé střední podniky v rámci operačních programů, a jak se z toho můžeme poučit. Takže nejdříve. Máme takové různé jakoby, rodiny těch operačních programů. My jsme se na ně podívali a myslím si, že tady zobecnit můžeme určité věci. Národní operační programy, jež se snaží podpořit podniky jako takové a ty se většinou zabývají velkým množstvím finančních prostředků, jež směřuje i na malé střední podniky. Takže je to taková zastřešující organizace, často se to doplňuje a ty regionální operační programy, které rovněž se snaží pomáhat malým středním podnikům. Někdy jsou tam rozdíly, ale u těch národních programů tam je to poměrně takové celistvé, v něčem se to přegrývá s těmi regionálními. Nicméně, pokud se podíváme na ty programy eh, týkající se konkurenceschopnosti, tam je většinou podpora malých středních podniků jenom takovým malým zlomkem. Některé jsou priority, například konkurenceschopnost přizpůsobení se regionu, ale malých středních podniků se to týká pouze malou měrou. A to přesto, že jsme zvolili programy, které už jako takové mají nejvyšší míru alokace právě vůči malým středním podnikům co jinak vidíme. Já to pokusím se popsat. Máte operační program, máte seznam výdajů podle těch výdajových kódů. Takže většinou se dá dobře určit, jaký poměr z toho fondu je přištěn podpoře malých středních podniků. Ale problém spočívá v tom, že přesto takový systém existuje, je velice obtížné propojit výdaje k prioritám a k těm opatřením. Takže pak se v praxi nedá vůbec určit, kolik té alokace pro malé eh, střední podniky se týká té či oné priority a to je pak problém s těmi výročními implementačními zprávami, protože u nich ta zpráva, která se týká eh, toho základu a těch cílových eh, ukazatelů, ale ne výdajů. Takže některé to dělají tak, některé ne, a pak to se nedá změřit. Ty výroční závazky nebo výdaje přímo pro malé střední podniky se tím pak nedají určit. A co je důvodem k obavám? U těch výročních implementačních zpráv máme velký počet ukazatelů. Například počet eh, projektů, přímé podpory malých středních podniků, nových, nově založených firm, rozvojových projektů v informatice a tak dále. Takže abychom byli schopni říct něco relevantního, například jak nějaký projekt přispívá k činnosti malého středního podniku, tak se počítají projekty a máme mnoho informací, ale ty nejsou využitelné k tomu, abychom řekli něco významného nebo vůbec smysluplného, jak se strukturální fondy projeví na životě malých středních podniků. A máme pak například 300 projektů v Polsku, které se snaží se vypořádat s problémy v informatice. Je to málo nebo moc? Takže ty informační toky tečou, ale těch odpovědí je málo ale zároveň musíme říci, že ty výroční implementační zprávy ani nevznikají proto, aby nám dali odpovědi o efektivitě. Takže já už jsem se tím Pak ještě máme nějaký základ, musíme něco vědět ale pak nemáme indikátory, které poměřují změnu. Jak já můžu změřit, zda je něco víc nebo méně, když nemám ukazatel? Jaké závěry tedy z toho mohu vyvodit? Já jsem se to snažila shrnout do šesti závěrů. Za prvé, politika soudržnosti a obecně evropské politiky si musí uvědomit, že eh, malé střední podniky to je velice různorodá kategorie. Současná definice už zaostává za vývojem a jak už jsem se zmínila, jsou tam velké rozdíly mezi těmi podniky v té kategorii, takže abychom byli schopni jim cíleně pomáhat, tak bychom potřebovali koherentní a hloubkovou analýzu povahy malého středního podniku na různých etapách životního cyklu tohoto podniku a doplnit tu současnou unijní definici. Druhý závěr který z toho pro nás plyne, je, že je velice důležité propojit politiky a nástroje e, k těm rozvojovým faktorům, které pozorujeme u malých středních podniků. Poté, co jsme pře- přeskoumali celou řadu operačních programů a literatury, jsme obecně zjistili, že Zdroje finančních eh, pomo- finanční pomoci mají poměrně obecný přístup k malým středním podnikům a schází jim eh, strategie a inferveční logika. Jdete do nějakého odvětví a chcete se zacílit na různé etapy, na externí, interní faktory. Máte určité stavební kameny pro to, abyste vystavili určitou intervenční logiku. Ale politika soudržnosti a máme tam dost finančních prostředků, které směřují k malým středním podniku, by měla vytvořit takový systém, který by určil, jak na tom, kterém stádiu existence malého středního podniku je za nejlépe možné zasáhnout. A to vlastně rovněž plyne se skutečnosti, že politiky soudržnosti a finance v tomto rámci musí nejlépe pochopit ty cílové skupiny a politiky malých středních podniků. Kdybychom to měli zobecnit, tak to je jedna z největších chyb, že to musí být rozrůzněné, ty cílové skupiny rozlišené lépe. A v tom by měla spočívat lepší strategie. Další závěr či doporučení spočívá v tom, že Strategie podpory těch podniků by měla být lépe zaměřena na dovednosti, inovativnost a růst a zdůrazňuji tady ty dovednosti a ten růst, jak už bylo řečeno. Většina mají střední podniků nechce růst a mnozí jsou úspěšní přesto, že se nevěnují inovacím. Takže pokud se politika soudržnosti snaží zacílit takto široce, na malé střední podniky. Neměla by se až tak zaměřovat na RTT a pouze na inovace, protože pak dochází k tomu, že velký počet malých středních podniků je pak odrazeno od politiky soudržnosti, od fondů z této oblasti, protože jim to připadá příliš složité a nepřehledné. Pak ještě je něco takového zarážejícího, že nástroje politiky soudržnosti, zejména v těch starých členských státech, nejsou vždy propojeni k těm nejrelevantnějším institucím, které mají finančně podporovat malé střední podniky. A často se týká pouze o jeden aspekt. Mně taky není jasné, co má například eh, podporovat finančně stát, co Fond regionálního rozvoje a tam je to vše nějak s tou politikou soudržnosti propojeno jen velice laxně, velice tedy volně. A pak ještě jedna věc, další, ta se týká přístupnosti eh, politik soudržnosti malým středním podnikům. Mnohé malé střední podniky se záměrně vyhýbají tomu, aby se ucházeli o finanční pomoc v rámci politiky soudržnosti, ať už v rámci sociálního fondu nebo regionálního rozvoje. Za prvé, protože mají pocit takové nestability těch pravidel. Tam se to zdá, že se to mění a ani nemáte to předfinancování a malé podniky si nejsou schopny nejdříve předfinancovat nějaký projekt v té vstupní fázi, často nemají na to prostředky. Takže chtělo by to promyslet, ty správní postupy, které budou jednak jednodušší pro malé střední podniky, jednak vezmou v úvahu, že ty mikropodniky, pokud jim chcete rovněž eh, něco nabídnout, tak musí mít jednoduché, eh, jednoduchou finanční pomoc a taky úměrnost toho, kolik od nich chceme. Na samém začátku musíte rovněž i vzít v úvahu nutnost případných záloh a jak už jsme viděli i v jiné studii, ono je to jednoduché a snad až banální, totiž, že existuje mnoho finančních programů a každý má jiné postupy, každý žádá, požaduje jiný typ informací. Já jsem se ještě ani nevěnovala něčemu, a to říkám, protože nemám hovořit příliš dlouho, to je téma toho, že nedávné nové finanční nástroje se rozjíždějí pomalu, zdáte. Například 30 případů do konce 2009 je zpráv v rámci Jeremy a tam se to zdá těžce, těžko získat z členských států a zdá se, že ty fondy holding, se s těmi strukturálními fondy moc neshodují. Pak to vyhodnocování ex post za to předchozí období, i zde je žádost, aby se ty revolvingové fondy, aby ty revolvingové fondy prostě nepřevážily, že zejména u těch začínajících podniků je důležité mít ty granty. A pokud chcete zahrnout do všeho ty organizace finančního inženýringu, tak je otázka, kdo se bude zabývat těmi malými střední podniku a jak tam funguje ta propojenost. politika soudržnosti musí zajistit lepší důkazy o výstupech při podpoře podniku. A to chci potrhnout na základě té literatury, kterou jsem vzali úvahu a kde jsme se snažili zabývat výkonností Fondu soudržnosti, nejsme schopni dojít k závěrům ohledně toho, zda to opravdu pomohlo, zda jsou to hmatatelné, tedy pozitivní výsledky u malých středních podniků. A já nepovažuji za nutné eh, monitoring zavádět, protože malé střední podniky jsou příliš rozdílné svou povahou a příliš je to složité, ale myslím si, že by stálo za to sladit ty údaje, které máme, například ty kódy výdajové s prioritami, tak aby nám to pak umožnilo využít těch materiálů, které jsou dostupné. A rovněž mít lepší kvalitativní a pokročilejší techniky, které by nám umožní posoudit například v rámci dopadových eh, studií faktua, eh, faktických, a věnovat se více, věnovat více pozornosti vyhodnocování těch záležitostí, protože tady se jedná o 20 celkovém, celkem těch výdajů. To si myslím, že by bylo z mé strany vše. Rovněž bych vám chtěla představit tady paní Hamše, která byla velkým přispěvatelem té studii. A chci ještě poděkovat paní Rudolf, která s námi velice intenzivně diskutovala a umožnila nám dospět k těmto závěrům. Děkuji vám za zajímavou prezentaci a rád bych se zeptal kolegů, zda mají eh, nějaké otázky, připomínky. Není tomu tak? Nejsou žádné otázky? Chcete vy k tomu ještě něco dodat, nebo jste skončila? V případě, že dostaneme nějaké otázky, tak vám je pošleme e-mailem. Ještě jednou vám tedy děkuji. A vážení kolegové, končím tedy naši schůzi.